Uh, I particularly want to thank Andrew Schwab, who's sitting on my left here, who is the uh, rapporteur for the proposal, uh, because um, he's been primarily responsible, together with our secretariat, for organizing. Děkuji sekretariátu za to, že uspořádal toto slyšení na dnešní odpoledne. Hmm, bylo na to málo času, protože jsme to řekli na poslední chvíli. Chtěli jsme ten návrh už jak říkáme anglicky, nakopnout, aby to běželo. Máme dnes zde několik expertů. Já je nebudu jednotlivě představovat, protože je vidíte v materiálu, ale máte i pořad jednání před sebou na stole, tak se do toho můžete podívat. Budeme se snažit dodržet časový plán, co to jen půjde. A já jsem požádal všechny naše hosty, aby se drželi toho vymezeného času, jelikož opravdu těch dotazů bude hodně, takže prosím všechny, aby se toho drželi. Vítám paní Koji, která je eh, zástupkyní ředitele DG Sanko. Děkuji jí za to, že nám uvolnila dva doplňkové dokumenty komise k této věci. Jeden ukazuje oblast působnosti a potom je zde dokument, který je velmi důležitý dokumentem týkajícím se stavu věcí a pokroku akcí. Je to taková srovnávací tabulka týkající se spotřebitelských práv jednotlivých zemích. Já si myslím, že naše experty to bude velmi zajímat a já jsem si jist, že nám o tom kolegyně poví víc za chviličku, až dostane slovo. Dnešní slyšení je opravdovým zahájením přeskumu eh, směrnice o spotřebitelských právech. Arlene Caffey, moje předchůdkyně, se tomu věnovala a komise v minulém parlamentu se opravdu velmi věnovala analýze strategie, vypracovala dopadovou studii. Tehdy také proběhlo slyšení expertů, kteří nás informovali a já Děkuji i zpravodaji. Andra Švaby je velmi dobře kvalifikován. Máme zde vynikající tým stínových zpravodajů, kteří s ním spolupracují. My v tuto chvíli musíme začít pracovat na legislativním textu a pozměňovacích návrzích. To je zásadní zahajovací diskuze na toto téma. Bez dalšího tedy předám slovo zpravodaji, aby se vyjádřil na úvod a potom nás tady čeká slyšení. Andrase, máš slovo. Dobrý den, pane předsedo. Je to pro mě neobvyklé sedět eh, zde nahoře, ale na druhé straně eh, jsme už to tak eh, poslední tři roky provozovali. Mám velikou radost, že tady se to slyšení koná, že takto pozitivní odezva a že rovněž odpoři, odborníci i e, zpravodajové a referenti přispějí k jeho úspěchu a zároveň bych chtěl rovněž poděkovat e, sekretariátu, zejména paní Banon, za veškeré příprav, přípravy. Um, Měl jsem to štěstí tady navázat kontakt a spolupracovat se stíny z jiných frakcí a ty byli velice ochotní a velice mm, krátkodobě přijmout tento termín, konstruktivně to spoluutvářet, paní Gepard, eh, paní Ton, pan Bělan i pan Trefantilis. A myslím si, že na tomto základě, co by Evropský parlament budeme schopni učinit všechno pro to, aby v nejbližších měsících tvrdohlavě, ale zároveň s nutným klidem nastolit eh, tento velice důležitý um, dokument nejen pro vnitřní trh, ale jak řekla paní Gebhardt, pro toho člověka na tom vnitřním trhu. Um, nenechat eh, jenom tak na okraji, ale prosadit, protože musíme nastavit určitou rovnováhu mezi dobrým stavem služeb, um, kvalitními službami, uh, ale zároveň musíme toho spotřebitele příslušně chránit. Pokud najdeme tu střední cestu, tak si myslím, že jsme toho cíle dosáhli. Tedy z mého hlediska eh, tady ani není takový rozkol mezi zájmy podnikatelů a spotřebitelů. Spíš ten rozpor spočívá v tom, že jednak chtějí spotřebitele mít velkou nabídku výhodných cen, výhodného zboží, ale zároveň to něco stojí. Chránit je, chránit jejich zájmy a za to se musí i platit a oni vlastně k tomu musí připlácet. Tedy myslím si, že správný vnitřní trh eh, nebude fungovat správně, pokud nebudeme omezovat eh, vysoké náklady na poradenství. Zatím 27 členských států si to musí platit samo a musí se naučit respektovat 27 různých právních rámců. My chceme větší transparentnost, my chceme sjednocení, protože i to přispívá k lepší jistotě, jak se pak spotřebitel pohybuje na tom trhu. Zároveň je stále prioritní eh, prosadit směrnici ve správném tvaru a rovněž zásilková služba sjednotí um, zásilkové eh, způsoby obchodování v celé Evropě. Tady rovněž musíme mluvit i o subsidiaritě, o té mnohotvárnosti, o tom, že Evropa má právo si utvářet vše různě z kulturního hlediska, z hospodářského hlediska, což do sebe vzájemně zasahuje a eh, posílíme i tu mnohotvárnost, ale je Evropa už vyzrála na to dost, aby tento návrh při, přistoupila? musíme nejen nastolit nějaký zákon, ale zároveň zvážit, zda je prosaditelný, zda je reálný pro všechny eh, právní systémy všech členských států. Zároveň ten eh, kodex práv spotřebitele eh, musíme se zamyslet, co má odrážet. Má být opravdu odrážet 27 různých systémů? Ne, my musíme najít střední cestu, kde on bude odrážet celoevropský kodex, celoevropskou etiku a přiblížit se nějakému ideálu, který bude kompromisem mezi vším. Musíme tedy uvažovat dlouhodobě. Dlouhodobé cíle, eh, částečně jsou v souladu s tím, co eh, by mělo nastat eh, částečně s tím kolidujou, um, z jedné strany se snažíme něco sjednocovat, z druhé strany um, určité právní normy um, jsou v, v kompetenci členských států a otázka je, co se nám v nejbližším volebním období podaří prosadit. Já si myslím, že nejdůležitější je konstruktivní přístup, sledovat, co se děje, reagovat na vše. A nyní bych chtěl dát slovo všem, aby nám sdělili, jaké mají problémy, a zahájili nové kolo různých ohledů, různých aspektů a ve výboru do konce listopadu my to pak zvážíme, vypracujeme pracovní dokument na tomto základě a tím nastolíme novou etapu na této cestě. Děkuji, že jste i mě umožnili se zde vyjádřit. Těším se, že e, můžeme společně pokračovat dál a budu mít radost, když ty výsledky k něčemu povedou. Děkuji, děkuji. Děkuji, Andrase. Děkuji za to, že jste se toho takto vehementně ujal. Nyní zahájíme první prezentaci. My jsme si to připravili tak, že nejprve bude prezentace komise na téma těch doplňkových materiálů, které nám komise poslala. Pak nás čekají otázky členů výboru následně. Pak Profesor Han Schulte Nutkar bude hovořit o právním kontextu a analýze. To je na 10 minut. Následovat budou další otázky. Pak zde máme čtyři zástupce spotřebitelů a podniků. Po nich bude následovat další sekce otázek a pak nás čeká závěrečná část. Andreas Durling je zástupcem švédské vlády v Bruselu, který se věnuje právě otázce spotřebitelů. A jsme moc rádi, že jste tady znovu. Tentokrát se dostanete i ke slovu, což je vynikající. My jsme na tom společně hodně pracovali. Nyní budeme tady pokračovat. A nyní dám tady slovo vám, paní kolegyně, abyste pohovořila o dokumentu, který jste nám poslali a abyste představila návrh. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, pane zpravodaj, vážení členové, my si opravdu ceníme toho, že to slyšení probíhá. Myslím, že správně načasované my této příležitosti využijeme k tomu, abychom dále vysvětlili náš návrh. Také nás zajímá, co si o tom myslí jednotliví členové a jednotliví zúčastnění. Pro nás je tento návrh naprosto klíčový. Je to klíčová iniciativa. My totiž máme za to, že když bude tato směrnice přijata, tak může opravdu být klíčovým přispěním k fungováním vnitřního trhu. Zlepší se konkurence a může to vést i k lepším cenám a lepšímu výběru pro spotřebitele. Jak říkal zpravodaj, je potřeba, abychom našli vyváženost mezi právy spotřebitelů a právy podniků. Pouze plná harmonizace klíčových spotřebitelských práv a právní jistota, kterou můžeme získat z této harmonizace, mohou skutečně splnit dva vytyčené cíle. Pokud mohu použít metaforu, my vytváříme návrh, který je, je takovým ostrovem harmonizace uprostřed moře inkoherentního a různorodého prostředí. Jak říkáte, tohle je něco, na čem se stále ještě pracuje. My si myslíme, že vnitřní trh je něco, co opravdu je potřeba vytvářet postupně a my vykazujeme flexibilitu, co se týče obsahu toho návrhu. Rovněž také vy, vy, vy, Vyjadřujeme flexibilitu, pokud jde o úroveň ochrany spotřebitelů. Máme ale na paměti to, že hlavním cílem je odstranit tu právní roztříštěnost pravidel, které upravují spotřebitelská práva. A my si myslíme, že tohle je něco, ta roztříštěnost, co narušuje fungování vnitřního trhu. Komise nechce přistoupit na žádný kompromis, který by nějak narušoval ten princip, o který nám jde, a to je jednotný soubor pravidel. Já jsem si vyslechla kritické hlasy. To je něco, co neustále posloucháme za ty měsíce od té doby, co jsme předložili návrh. Víme, že řada lidí nás v tomto podporuje, ale ne všichni chápou možné hospodářské dopady a výhody tohoto návrhu průběhu vyhodnocování a dopadové studie jsme si udělali hloubkovou studii hospodářských a sociálních dopadů tohoto návrhu. My pracujeme na základě údajů, které máme k dispozici, což nikdy nebyl žádný kompletní úplný soubor údajů. Potom jsou oblasti, kde ty informace jsou nedostatečné a my potřebujeme naše no- poznatky rozšířit. Jedna z oblastí, které se věnujeme a ke které bychom na konci roku chtěli předložit materiál, je oblast, která se zaměřuje na to, jak spotřebitelé reagují v situacích, kde jsou k dispozici možné prostředky na obranu, na uplatnění vlastních práv ve chvíli, kdy dojde k tomu, že spotřebitel má nějaké vadné zboží. Co je to, co preferuje? Výměnu nebo odstoupení od smlouvy nebo finanční náhradu. Sledujeme, o co spotřebiteli jde. A spotřebitelské organizace nám no, mohou v tomto hodně pomoci. Říci nám, jak to je. A jak říkáte vy, hodně se volalo potom, abychom zjistili, dopady na národní právo. My jsme se tedy včera rozhodli vám poslat srovnávací tabulku. Srovnávací tabulka je něco, na čem se stále ještě pracuje a prosím, nepočítejte ty plusy, minusy a rovnítka, jelikož výsledky takového srovnání by byly zatím ještě nedostatečné. Zkrátka nemáme ještě úplně proskoumanou situaci. My jsme stále ještě otevřeni tomu, aby členské státy, podnikové organizace, spotřebitelské organizace nám doplnily informace a abychom se dozvěděli více. Chceme opravdu vědět, jak vypadá ten dopad této směrnice na národní právní řády. K tomu ale potřebujeme lépe poznat, jak situace vypadá. My bychom tedy rádi, aby se ta diskuze nesoustředila pouze na tento dokument. My bychom rádi, aby se diskuze orientovala na celý návrh. A k tomu návrhu. Dovolte mi říct, že jsou zde tři hlavní oblasti. Jak pro nás, tak i asi pro vás. Za prvé je to oblast působnosti. My máme za to, že vyjádření tohoto návrhu a vyjádření tradiční v národních právních řádech jsou záležitosti, které stále ještě budeme muset zpracovávat. To musí být vyjasněno. My na tom pracujeme s vámi, s radou a snažíme se, aby bylo vysvětleno, jaká je zde vazba na možnosti obrany spotřebitele v případě varného zboží. A my si myslíme, že tohle lze zajistit tím, že tam dáme ustanovení do toho návrhu, kde jasně konstatujeme, že úplná harmonizace obraných prostředků spotřebitele se nijak nedotýká a nijak nepoškozuje a nenahrazuje standardní prostředky, které má k dispozici spotřebitel podle národního právního řádu. Dovolte mi říci, že moje kom- komisařka, paní komisařka Kuneva chce opravdu velmi důrazně pracovat na této oblasti a rozšířit spotřebitelská práva na radě, pokud je o tato dvě témata, v současné době řešíme, jestli je možné do toho návrhu zapracovat právo odmítnout zboží, což by bylo něco podobného, jako existuje ve Spojeném království. A také by tam mohla být záruka, že v případě, že je tam nějaká vada, takže se postupuje tak, jako se postupuje podle národní právních řádů Francie a Belgie. Třetí bod plná harmonizace bude mít dopad na národní pravidla, která se týkají smluvních podmínek. Členské státy, kde se toto přijme, budou muset upravit smluvní podmínky a jejich spravedlivé pojetí. Je to jasné, pokud bude směrnice, tak bude určitý seznam a členské státy se budou muset toho seznamu řídit. My ale nijak nespochybňujeme stávající judikaturu, která se týká smluvních podmínek. Ono to nijak neomezí právomoci národních úřadů, pokud jde o prověřování smluvních podmínek. Takže ta standardní klauzule, která se týká spravedlivých smluvních podmínek, by měla zachovávat tuto autonomní a samostatnou funkci. Takže jednak je zde otázka působnosti, potom je zde otázka vazba mezi národním smluvním právem a tímto, touto úpravou. A za třetí je tam tedy otázka standardní úpravy v národních právních řádech, pokud jde o smluvní podmínky. My vám moc krát děkujeme, těšíme se na tu diskuzi a jsme si jistí tím, že v rámci legislativního procesu v Evropském parlamentu a v tomto výboru budeme schopni výrazně vylepšit tuto úpravu. Děkuji. Děkuji za vynikající popis a vysvětlení. Já jsem se zde poznamenal z toho vašeho skvělého popisu. To, že jste říkala, že je to jasně nadefinovaný ostrov eh, v moři nejistoty. Je jasné, že se teď musíme bavit o tom, jak velký ostrov to bude. A jak kolik tam bude vody kolem. A také nám jde o to, aby tam nikde neplavali kolem krokodýly, ale uvidíme. Já vím, že pan zpravodaj by se chtěl asi zeptat. A pan Trenta Filidis a další se mohou přihlásit do diskuze hned po panu zpravodaji. Pan Turenom, máte ještě šanci se přihlásit. Já počkám. Každopádně všechny dotazy zazní najednou jednom celku a potom paní Testory se bude vyjadřovat. Nejprve tady Andras, prosím. Nejdříve děkuji za toto velice jasné objasnění ze strany komise. Já mám dvě otázky. První otázka eh, nás velice rychle vede zpátky k bodu, kterému jsme se chtěli na začátku vyhnout, a sice k ujasnění oblasti působnosti. Když hovoříme o oblasti působnosti této směrnice, vy jste na to jasně poukázala, že národní právo, pokud je o spotřebitelské smlouvy, tak by mělo zůstat nedočeno toto právo národních států, tak to tedy zcela jednoznačně znamená, že e, pokud jde o e, sjednocení trhu, tak toho právě nedosahujeme. Nedosahujeme toho, čeho jsme chtěli touto směrnicí dosáhnout. To znamená, mohli byste to ještě jednou pro mě objasnit? A druhý bod. Eh, 27 členských státech. Jde o to, aby byly bez ohledu na velikost trhu odstraněny ty překážky, proto aby bylo možné dodávat zboží a zajišťovat práva spotřebitelů. Ale já se chci zeptat na toto. Za prvé, se musíme soustředit na úroveň harmonizace. Ten návrh hovoří o plné harmonizaci. To jsou pravidla, která budou platit ve všech členských státech bez jakýchkoliv výjimek. V rámci úplné harmonizace platí, že účelem je stanovit jakési povinné minimum, co se týče záruk a tak dále, aby podniky mohly uplatňovat společný rámec bez toho, aby brali v potaz, které zemi se právě nacházejí. Je tam dané povinné minimum. A pak je to tedy rizikové pro spotřebitele, protože má tady třeba dvouletou záruční hůtu, tak tam patří všechny produkty a v řadě sektorů je stanovena jiná zároční hůta. například u elektrických spotřebičů to funguje jinak než jinde. Některé výrobky mají delší záruční hůtu, nebo zatím měly. A touto harmonizací my vytvoříme nový systém záruk, který vlastně podkopává tu původní dvouletou lhůtu. A tam, kde dosud platila čtyřletá záruční lhůta, tak by mělo platit dál, že tam je další záruční lhůta než ta povinná minimální standardní, ale to už by neplatilo. Takže by najednou se zrušilo to, co platilo dřív. A když beru toto v potaz, tak já musím říct, že chci, abyste se zeptal. Nás zajímá, co si myslíte, ale k tomuhle bude ještě prostor. Zatím, prosím, se ptejte. Já pouze konstatuji své stanovisko. Je to ochrana spotřebitele. To je základní záležitost. My nejsme proti tomu, aby se zlepšoval rámec, který v současné době existuje. Přesně naopak, my něco takového chceme. Ale chceme, aby to šlo ruku v ruce s ochranou spotřebitelů. Nejenom, aby tam byla ochrana podniků. A komise si vyslechla organizace spotřebitelské, ale Otázka zní, jestli tyhle debaty půjdou dál, anebo jestli komise jde jenom o to, aby vyhověla zájmům podniků. Proč to dělá? A nebo jde o snížení cen? Děkuji za dotaz, paní Turin og tak for redegørelsen til kommissionen. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen gerne vil det bedste for Tady nemůže být žádných pochyb, že všichni máme na mysli ehm, to, aby spotřebitelů to nejvíce prospělo. A já mám dvě otázky. Za prvé, těžko tady pozoruji, že by na tom, co se tady snažíte prosadit, ten spotřebitel nějak vyhrál hodně se tady poukazuje na slabá místa, nikoli pouze z dánského hlediska. Kde je ta substantivní výhoda pro toho spotřebitele? Kde ji najdeme? Za druhé, ta srovnávací analýza, tady nechci eh, zacházet do podrobností, ale otázku mám. Jak to vypadá eh, na té časové linii? Tady přece musí ještě odvést svou práci i národní vlády. Možná mně tady něco uniklo, ale e, v současném návrhu je pár věcí, které mně nepřipadají správně. A tady poslední věc, tady souhlasím s panem Švábem, totiž tady bychom měli prohloubit srovnání evropské úrovně s národními zákonnými úpravami. Přece, když chceme dosáhnout plné harmonizace, tak se to musí zvládnout a zároveň bych se chtěla zeptat, zda to tady není protiklad, anebo zda tady nezvojujeme své úsilí. A pak otevřený dialog, kde nevylučujeme možnost, abychom nevyloučili ten potenciál pro dialog, abychom dosáhli nejlepších možných výsledků, abychom zbytečně nesáhli ke kompromisu, kde to není nutné. Já bych není rád požádal zástupkyni komise, aby se vyjádřila k těm třem položeným dotazům. Pak je Le- pan Lekner a paní Weiler, to bude druhé kolečko dotazů. A ještě tam je prostor pro jednu další otázku, takže chcete-li přihlašte se, potom uzavřu seznam. Pro tuto chvíli je to uzavřené. Poprosím komisi, aby se vyjádřila k prvním třem dotazům. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, mohu, tak já raději se vyjádřím nejprve obecně a dám prostor své, svým kolegům, protože se tomu věnují. Ony opravdu ty otázky jsou stále detailnější. Otázka, která zde zazněla naposledy, byla vlastně žádost o plnou harmonizaci. Zároveň však je potřeba říci, že národní smluvní právo tím nebude dotčeno. Já myslím, že to je naprosto zásadní princip tohoto návrhu. Myslím, že je to něco, co by nám ale nemělo dovolit začít kritizovat na tomto základě návrh celý. I pokud budeme mu, schopni zharmonizovat pouze nějaké části spotřebitelských práv a povinností podniků, tak stejně budeme vytvářet prostor pro právní nejistotu, která bude tlačit na komerční prostředí. V hospodářské krizi je potřeba začít pracovat na účinnějším a efektivnějším vnitřním trhu. A my potřebujeme, aby se trh otevřel, aby tady panovala právní jistota a aby to bylo ku prospěchu spotřebitelů. Z právního hlediska vám to vysvětlí kolegové a řeknou vám, jaké jsou přesně vazby mezi naším návrhem a národními právními řády a úpravu smluvního práva. Další debata se týká toho, zda chceme úplnou harmonizaci a nebo ne. My v komisi, když jsme vytvářeli tento návrh, tak jsme se rozhodli, že chceme úplnou harmonizaci z důvodu těch, které jsem již uvedla. Protože ve finále to bude dobré pro vnitřní trh. Bez úplné harmonizace, jak vidíme teď, to procento transakcí přes hranice je stále ještě omezené. Otázka komitologie proč jsme začali s tím krátkým seznamem a měli jsme tím ten šedý, černý seznam a potom výběr. Já jsem z oblasti, kde máme velmi detailní legislativní úpravu a proto my jsme začínali s tím, že jsme mě, znali určité postupy, které byly nekalé. Znali jsme ze zkušeností, že je možné na tom pracovat. Věděli jsme, že je možné to řešit přes spolurozhodování. Často to ale není úplně průchozí. A teď k tomu, co jsou ty opravdové výhody pro spotřebitele. Jak jsem říkala, prosím, nedívejte se na tu tabulku jako na něco, co vám umožňuje počítat plusy a mínusy. Ona ta tabulka totiž není úplná my potřebujeme nashromáždit další poznatky. Máme za to, že ty výhody tam jsou a jsou zřejmé. Já dám slovo Giuseppemu, který vám nabídne konkrétnější právní odpověď na celou věc. Děkuji. Já děkuji. Já bych rád eh, doplnil to, co říkala paní Testory. A vyjádřím se k dvěma bodům, které zde uvedl zpravodaj. Takže jednak, co je vazba mezi obecnou úpravou smluvního práva v národních státech a co je přidaná hodnota daného návrhu. Pokud tedy záměrem nebylo dotknout se národního smluvního práva. Co lze v tom ustanovení a v těch ustanoveních změnit? My velmi tvrdě na radě pracujeme na nastavení té vazby mezi uh, prostředky podle národního smluvního práva a podle směrnice. Opravdu na tom pracujeme, jak to zapadá jedno do druhého. Musíme pamatovat na to, že téměř všechny členské státy s několika výjimkami mají dvě úrovně prostředků. Jednak prostředky pro spotřebitele, které jsou pro spotřebitele výhodnější a potom jsou obecná ustanovení smluvního práva. Tohle, takhle to bylo koncipováno záměrně. A my jsme chtěli harmonizovat systém těch prostředků spotřebitele, které má při prodeji a té další úrovně. My chceme zajít ještě dále, protože zde se hodně volá, zvláště na radě, aby se zcela harmonizovala práva spotřebitelů v případě vadných výrobků. Pokud se pustíte tímto směrem a na tu výzvu budete reagovat, tak potom začnete do toho všeho zapracovávat další a další práva a ta ochrana spotřebitele půjde dál. A tím pádem my vytvoříme jakýsi taxativní výčet v rámci harmonizované právní úpravy. Takže bude všechno jasně dané, když bude spotřebitel nakupovat a dojde k tomu, že koupí vadný výrobek. Dále k tomu, co říkal pan zpravodaj o těch seznamech šedý seznam, černý seznam těch standardních nekalých postupů obchodníků. A potom ještě je tam předaná hodnota kometologie. Předaná hodnota kometologie spočívá v tom, že v budoucnu bude možné rychle řešit na úrovni Evropské unie vznikající nebo nově se objevující nekalé postupy nebo nekalé klauzule, nekalá ustanovení, protože to bude řešeno kometologií a rychle se přizpůsobí dané ustanovení, rychle se přizpůsobí černý a šedý seznam. Z tohoto důvodu černý a šedý seznam nejsou taxativním výčtem. To znamená, že to není úplný seznam všeho, co lze v rámci nekalých postupů udělat. Ty principy nekalých smluvních podmínek jsou jaksi sami o sobě. Tohle je pouze taková záchranná síť. I v případě, že nějaká smluvní podmínka je nekalá, ale není na černé a šedé listině, tak přesto se může stát, že se dostane a bude, moci, bude moc, možno ji subsumovat pod jedno z těch ustanovení o nekalých smluvních podmínkách. To je něco, co je velmi podobné obecným klauzulím a potom černým a šedým uh, eh, seznamům, pokud jde o nekalé obchodní postupy. Stejně tak to působí u obchodních postupů, nejlepších postupů, osvědčených postupů. Uh, Tohle je něco, co se týká členských států. Ale ta směrnice nezamezuje tomu, aby jednotlivé podniky šly ještě dál. Tohle je povinné minimum. Oni mohou poskytnout ještě štědřejší smluvní podmínky ve prospěch svých spotřebitelů. To je možné. Ta směrnice jenom má motivovat a přimět obchodníky k tomu, aby se toho drželi a aby dodržovali určité podmínky. A potom ještě poslední věc, co v tom je pro spotřebitele. Krom té tabulky si myslím, že je potřeba si vždycky uvědomovat, že nařízení Řím 1 stoupí v platnost na začátku příštího roku. A v důsledku toho všechny podniky, které obchodují přeshraničně, budou muset dodržovat tato ustanovení. To znamená, že spotřebitelé budou v důsledku toho pokud nic neuděláme, právě v pasti té roztřištěné právní úpravy. Děkuji. Děkuji. Jak říkáme, ještě tady máme před sebou tři další dotazy. Já bych poprosil o stručnost pan Lekner, paní Weiler a pan Erias. Pan Lekner je, jde na řadu jako první. Velice stručně, pokud jde eh, o zrušení těch národních smluvních práv, tak já mám stručnou poznámku, která se týká e, souladu e, s pracemi v referenčním rámci. A druhá otázka je, možná jsem to pochopil špatně, paní Tezory, u těch nekalých praktik, tam to bylo příliš rychlé. E, zůstává to zcela v pravomoci národních států, nebo je to harmonizováno? Já se obávám, že teoreticky Eh, by to mohlo být zneužito. Ale pokud jsem... Jak, jaká je ta situace? Možná jsem, tomu špatně pochop, možná jsem to špatně pochopil. Jaký je prostor eh, pro jednání Národního státu v oblasti nekalých obchodních praktik? Uh, Mrs. Weiler. Ja, mir ist das auch gerade auf... Eh, já jsem se toho také všimla. Nedávno, ještě před volbami, jsme hovořili o zákonu o e, nekalých praktikách a zkoumali jsme, jak dalece je prováděn. Já bych velice ráda viděla, v jaké souvislosti je to v souhledu s touto novou směrnicí, která je roka půl stará. Je to tím pokryto nebo je to v rozporu? Já mám dojem, e, že pan Šváb na začátku velice jasně uvedl, e, zdá to není příliš brzy pro úplnou harmonizaci. Možná ještě krátká odchylka. Eh, úplná harmonizace je samozřejmě pro všechny zajímavá, ale možná, že tento eh, návrh není ještě zcela zralý. Zdá se totiž, že možná i na vaší straně eh, ty výhody, hm, přestože jsou nutné, už jsme o tom diskutovali, E, musíte také bojovat pro svůj návrh nejenom mezi námi poslanci, ale také u nevládních organizací, u spotřebitelů a tak dále. A ten čistě finanční, čistě finanční výhoda je sice smysluplná, ale není dostatečná. Já bych velice ráda viděla ještě jinou evropskou přidanou hodnotu, než je jenom několik pár centů, který e, by nám tento právní předpis mohl přinést a pro mě není dostačující, jestliže řekneme, že se přiblížíme standardu Dánska díky standardu Litvy. To je možná dobrý cíl, je to dobře myšleno, bude to trvat 20 let, ale nemůžeme to dnes lámat přes koleno. Mr. Arias. Uh, ano, děkuji. A pane Arias má jako poslední slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o to, co jsem si zde vyslechl, tak musím říct, že na téma spotřebitelských práv zatím nikdo nehovořil o spotřebitelích nakupujících na internetu. Takže já se chci zeptat, bude tato směrnice řešit úpravu spotřebitelských práv při nákupu na internetu? Já myslím, že zde je internet velmi důležitým trhem a já si myslím, že tam musí mít spotřebitelé zaručena ta samá práva, pokud tedy uh, se účastní té spotřeby jako standardní spotřebitelé. A ještě další návrh na adresu výboru. Možná bychom měli mít nějaké razítko, nějakou záruku pro spotřebitele, které, které by zaručovalo, že spotřebitelé budou mít všude stejné podmínky, na internetu i jinde. Děkuji, paní Tistory. Můžete se k tomu vyjádřit, prosím. Já děkuji. Já se nejprve vyjádřím na adresu paní Bajler. Pokud jde o ty obavy spotřebitelů, musím říct, že my si uvědomujeme, že existují určité oprávněné a rozumné obavy, pokud jde o některá ustanovení této směrnice. A jak říkám, komise a paní komisařka chtějí nadále tuto věc diskutovat. My si chceme vyslechnout požadavky Eh, různých lidí, zvláště k dvěma ustanovením, a to je tedy ochrana spotřebitelů záruční lhůta a postup seznam těch prostředků, jimiž se může spotřebitel bránit. Já si myslím, že my si uvědomujeme, že zde existují věci, které ještě potřeba ujasnit. My bychom chtěli zajít ještě dál a chceme s vámi v tomto výboru o tom diskutovat, aby došlo k tomuto vylepšení. A nyní ještě k tomu prostoru pro manévrování a jaká bude vazba na nákup přes internet. K tomu už se vyjádří Giuseppe, prosím. Děkuji, Paulo. Dovolte mi začít u té poslední otázky, posledního bodu. Je zde určitý tlak, protože část se týká smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených přes internet. Všechny smlouvy na internetu, všechny nákupy na internetu jsou pokryty ustanoveními směrnice. Takže když se spotřebitel něco kupuje na dálku nebo přes internet, tak je chráněn ještě víc než je v běžné transakci z očí do očí. Takže tady jsou ty požadavky na informování spotřebiteli ještě vyšší. Je tam ještě posíleno právo na odstoupení ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu. A pak to, co říkal pan Lechner, co se týče toho, jak to zapadá do standardního referenčního rámce. Tyhle projekty byly taková dvojčata. Takto se to řešilo i v rámci přeskumu AKI. A já jsem předsedal řadě seminářů výzkumných pracovníků, kteří se soustředili na ten společný rámec a poznatky těchto, z těchto seminářů se dostaly do vytváření této směrnice. Máme to v tom návrhu uvedeno. Ten návrh ne vždycky odráží přesně všechny poznatky, to ne, ale společný referenční rámec opravdu obsahuje ty základy a je naprosto nezbytné, aby konečná verze směrnice odpovídala konečné verzi referenčního rámce. Budou tam určitě návaznosti. A my chceme zajistit koherentnost celého návrhu. Některé podmínky jsou národní. Když se ptáte na přidanou hodnotu harmonizace, tak je potřeba říci, že zde jsou některé podmínky, které jsou čistě národní. Ale neexistuje žádný evropský kodex. Bude to vždycky na národní legislativě, aby to upravila, aby zajistila, že plně harmonizovaná ustanovení směrnice zapadají do běžného občanského práva. Dovolte mi příklad. My upravujeme práva a povinnosti smluvních stran v okamžiku odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, ale my neříkáme, co se stane, pokud ten spotřebitel nevrátí produkt včas obchodníku. My říkáme, co se stane, pokud ten obchodník mu nevrátí peníze. To jsou všechno věci ještě nad rámec toho, které bude potřeba upravit na národní úrovni a ten seznam bude najednou stokrát delší. Pokud jde o náhradu škody, pokud spotřebitel utrpí nějakou škodu, například vlivem vadného výrobku, tak členský stát musí zajistit a upravit právo na náhradu škody. Ty podmínky, které se vztahují na náhradu škody, je ale potřeba upravit v národním právním řádu. A proto jsme se rozhodli, aby to byla směrnice, proto jsme chtěli směrnici, ne nařízení, protože najednou bude mnohem snažší pro národního zákonodárce to zapracovat do národního právního řádu. A pak ta návaznost na směrnici o nekalých obchodních postupech. Paní Weiler, to je to, co jste říkala vy. To je něco, co jsme se snažili zajistit v, v těch poznámkách ke srovnávací tabulce. Ona, tato směrnice, není právním předpisem o smluvním právu, je to právní předpis o marketingu, o uvádění na trh. Tam jsou spotřebitelská práva, tam jsou příjemci těchto práv. Nejsou tam chráněni spotřebitele jako smluvní strana. A my se snažíme naopak v tomto novém právním předpisu ještě rozšířit směrnici o nekalých obchodních postupech, protože z toho neplynou žádná subjektivní práva. My máme za to, že předsmluvní informace musí být zapracovány do tohoto návrhu. To je to, co v rámci obchodní komunikace a podle směrnice o nekalých obchodních postupech je si opravdu podobné. Ono z toho se vytvoří takový začarovaný kruh. Obchodník, který dodržuje směrnici o nekalých obchodních postupech, třeba když dá nabídku spotřebiteli, tak zároveň bude i dodržovat tu následnou směrnici. To znamená, že my působíme jak v zájmu spotřebitelů, tak v zájmu spotřebitelů jako smluvních subjektů, nikoli jen jako osob fyzických. Děkuji. Já vám děkuji. Já chci poděkovat oběma zástupcům komise za příspěvek do diskuze. Já myslím, že bude prostor pro zodpovězení obecných otázek později. Děkuji vám za první vyjádření a děkuji vám za ty doplňkové informace. Všichni je mají nyní k dispozici, byly rozdány. A zároveň také to dostanou do ruky všichni ostatní, kteří jsou na tomto slyšení přítomně, protože jsou to dokumenty již veřejně dostupné. Nyní se podíváme na další dokument, budou následovat otázky. Je to struktura a analýza právního kontextu. To vyplynulo naprosto jasně z těch dotazů, že se o tom hodně hovoří. Srovnává se evropské právo a národní právo. Já myslím, že je velmi důležité, abychom zde měli nějaké bystré právnické hlavy, které nám pomohou. Pan profesor Hans Scholte z Univerzity z Asnaburku bude jedním z těch eh, bystrých, chytrých právníků. Dostane 10 minut a následně budou tedy eh, zaznívat otázky. Máte slovo. Thank you, Chairman. So do I hope. Já rovněž doufám. Vážené dámy, vážení pánové, jak víte, Návrh té směrnice byl přijat právnickou obcí velice kriticky, i když je pár pozitivních hlasů, některé přímo ničivě kritizují tento dokument a zejména z hlediska právních věd, totiž jednak právní technika je tam chybná chybně aplikovaná. Za druhé, větší problém ještě spočívá v tom, že směrnice bude mít nejasné a dokonce i ničivé působení i mimo svou oblast, předepsanou oblast působnosti. A tady brzy se budu tomu věnovat, zda opravdu zvýší anebo udrží ochranu, úroveň ochrany spotřebitele na mm, té úrovni, kterou si vzala. Já bych nepatřil k těm, kteří úplně smetou tento dokument. Já však nejsem rovněž ani takovým optimistou jako komise. Myslím si, že něčeho se tam snaží ta směrnice dosáhnout, ale musíme opatrně k tomu přistoupit a musíme zcela jasně říci, že je třeba se ještě jednou zajímat o to a proskoumat, proč vlastně potřebujeme takovou směrnici. Tady se vlastně srocují tři směrnice, trochu se mění a najednou se musí pak um, uplatnit v 27 různých státech. A najednou tady máme tak pestrou mozaiku, že byly i hlasy, že, které tvrdí, že vůbec se to nedá. Že se nedá nastolit jednu obchodní praktiku, alespoň legálně, že se nedá obchodovat v celé Evropě po 20 a více letech toho, jak komise neustále nastavuje a dolaďuje ten vnitřní trh, se to stále ještě nedá vlastně představit. Přes tu svou kritiku bych však chtěl předeslat, že je to malý krůček kupředu, i když hlediska právě právních věd je to um, problematické, ty přednosti. A nyní už podrobněji oč vlastně v tom problému běží. Nejdříve prostě takové technické, redakční záležitosti, například pojem spotřebitel. Tady už je judikatura Evropského soudního dvora, který mluví o spotřebiteli jako o smíšeném obrazu, tedy ať už je to někdo, kdo si kupuje něco pro soukromou nebo obchodní potřebu a je ve znevýhodněné pozici z hlediska um, občanskoprávního, mezinárodního, z hlediska toho, co mu vlastně škodí a co, čím je poškozen. A na to se dívají různé právní úpravy úplně rozdílně. Tady tedy je to rozkolísané. A tady ten non-paper, který jsem dostal předevčírem, říká, to se pak musí přenechat eh, národním soudům členských států tady si sice můžeme rozhodnout, že to nerozhodneme, ale zároveň ten problém odkopneme eh, do offsideu. Rovněž, když máme ty takzvané non-profit activity, tedy legální činnost, ale nezisková činnost, čili například dobročinná organizace, nebo někdo si eh, pěstuje koně, nebo i ten něco kupuje, prodává, je chráněn, měl by být chráněn. V dosavadním návrh to ponechává otevřené, to bych mohl pokračovat dlouho. Rovněž se nebudu pokoušet, tak jak se to často děje, e, případné absurdity zde nějakým způsobem tepat. E, ale jen jako inspiraci, když jsem sem přicházel, tak mě někdo e, chtěl na ulici prodat balónek já jsem neměl čas si to proskoumat, ale nevím, zda podle směrnice by se muselo vyplňovat eh, i formulář písemný, abych, kdybych si měl ten balonek koupit. A dokonce, by, kdyby pak se musel opravit, tak bych musel mít eh, právě nějaké formality splněné. Každopádně do popředí diskusí a zejména politických diskusí se dostávají odchylky od úrovně ochrany spotřebitel. Já to nechci tady nějak poškozovat, ale seznam bodů, kde jsou zcela substantivní odchylky, ať už z hlediska práva nastoleného směrnici, anebo stavu eh, v členských státech, je poměrně krátká. To neznamená, že ty odchylky eh, jsou hm, pouze nemnohé, ale ten seznam je eh, eh, krátký. Například ty eh, lhůty, Když například si někdo potřebuje reklamovat to zboží, v jaké lhutě má dostat něco opraveného, anebo v eBay, když si něco kupuje, ty promlčecí lhuty, tedy tam srovnání, když si něco koupí na aukci eh, někde obchodní, eh, kde se nachází ve srovnání s internetu. Tady se do toho nechci použít, ale já doufám, že při takovém vyjednávání to nějak vždycky dopadne, ale dramatický problém z hlediska právních věc spíš spočívá v těch eh, doprovodných jevech, které vlastně už spadají mimo dopad té směrnice. Tady dám eh, pár příkladů, totiž to promlčení. Těch promlčečích lhůt čís, eh, časového omezení určitých právních lhůt. Například v Anglii 6 let, ve Skotsku 5 let, úspotředního zboží, když si něco koupíme. A nyní ta směrnice by vedla pravděpodobně k tomu, že přesto, že říkáme, že nesmí být dotčena smluvní práva, že v Anglii by, když si něco někdo koupí, tak by platili pouze dva roky, což už bude groteskní, protože nějaký podnik je pak na tom líp než ten spotřebitel. Ehm, to přece jde úplně šejdrem, protože nutíme spotřebitele aby eh, ten B2B, čili když si podnikatelé mezi sebou obchodují, tak to pak bude úplně jinak. Čili tady je nátlak na členské státy, aby si něco udělali, anebo nějakým způsobem to ustáli, že je tam ten protiklad. Takže tady opravdu je to jako budova, která se nám trošičku hroutí krásná metafora toho ostrova v tom eh, moři národního chaosu je nádherná a z evropské perspektivy se to tak opravdu jeví. Ale nyní se postavme na pozici eh, toho národního zákonodárce a najednou vidíme ten dům, který na první pohled vypadá docela smysluplně a najednou eh, tam vidíme no, pilíř, někdo postaví, zbourá zeď a postaví nějakou zeď někde jinde, kde vůbec nebere ohled na ten dům, který už stojí tedy opravdu potřebujeme se s tím vyrovnat, jinak to evropské právo bude vnímáno úplně záporně a to přece nechceme. Tedy závěry na dvou úrovni. Co můžeme s tou směrnicí udělat? Zatím opravdu není zralá ke schválení. Nemůžeme tam dát všeobecnou klauzuli třeba v tom čtvrtém článku, že to bude, aniž by bylo dočeno to a to. Tak se to nedá. To se musí článek po článku projít a právě ten non-paper, který jsem viděl, ten už obsahuje celou řadu, řekněme, takových eh, stimulů, signálů a už nějakých tvrzení, tedy tvrdí, že tak by to v té směrnici vlastně mělo být, nebo že tak to podle nich je, ale já to tam tak interpretovat nejsem schopen. A to si musíme rozmyslet, zda do té doložky o plné harmonizaci nezabudujeme nějaké flexibilní um, ustanovení například, že členský stát by si to mohl případně upravit a tak dále, s tím by se pak dalo něco dělat. A pak posledně ještě drobnůstka. Ta směrnice se nedostane až tam, kde ji chceme vidět dokonce i po té směrnici, když začne platit, to bude sice lepší, ale přesto nebude možné si obchodovat elektronicky v internetu a nacházet se ve stejné právní pozici víz a ví eh, každého členského státu, když si budou členské státy mít dále volnost v tom, jak se budou jednak interpretovat, jednak uplatňovat právo, jednak samotné mm, ta práva přidělovat někomu, tak stejně k tomu nedospěje. A pak napínavá otázka. Sice komise samozřejmě se musí zhostit odpovědnosti neustále přicházet s novými návrhy. A teď otázka za milion dolarů. To je spíše politická než z hlediska právních expertů. Chtějí opravdu zákonodárci ten krok ku předu? To se musím zeptat zcela drasticky. Totiž mně připadá ten nápad, že budeme mít plnou harmonizaci pouze v takových e, úzce vymezených cílech jako úplnou cestu někam. Totiž buď bychom měli harmonizovat všude, anebo možná nám chyběla odvaha na to, k tomu, abychom to rozšířili. Pokud si musíme vzít nejen takové úzké uličky, ale celé pokoje v tom domu, který jsem tady metaforicky nastínil. A je to politicky prosaditelné, to nevím Máme štokholmský program, e, tam komise poprvé řekla, že je čas už vše e, zahájit i obční nástroje. Totiž já to tady vidím jako takovou e, šetrnou cestu, že bychom všem aktivním na trhu, jednak aniž bychom poškodili jejich svobody a volnost obchodovat, za druhé bychom zároveň se to musí citlivě brát a děkuji za pozornost. Děkuji panu profesorovi Šolte Nauke. Tady já jsem si hm, zuřivě psal poznámky. Tady bylo tolik zajímavých záležitostí, například ta právní technologie. Já jsem sice inženýr a e, teoreticky jsme, bych měl umět to i či ono rozmontovat, ale tady si nejsem jist, takže možná pomůžou kolegové. Máme tady asi 15 minut na otázky na pana profesora nebo i na jiné záležitosti. Nejdříve se dívám na své kolegy, zda mají odvahu vůbec se na dát do toho, aby e, začali klást otázky. Tady paní Gebhardová, ta má odvahu začít e, tady naše první kolo. Prosím. Ich will gar keine Inquisition machen. Já vůbec nechci vystupovat jako nějaká inkvizice, to vůbec nemám v úmyslu ale chtěla bych co nejlépe pochopit eh, to, co my jako zákonodarci děláme a eh, to, co z toho také vyplne, jaký bude výsledek. O to nám jde v tomto slyšení dnes. A um, pane Šutenko, já bych se chtěla zeptat, vy jste řekl, že ten třetí bod, tedy úroveň, se mění. A možná, že ta nejnižší úroveň Eh, je pro nás, jako pro politiky, to eh, tím nejdůležitějším bodem, protože se týká práva spotřebitelů a je to také nejvíce diskutovaný bod. Eh, jedná se o to, zda budeme plně harmonizovat nebo ne. Vy jste uvedl tři oblasti. Promlčovací lhůty, právo volby v případě opravy nebo vrácení a oblast působnosti. A to jsou eh, tři zcela podstatné prvky, zejména v oblasti ochrany spotřebitele. A proto jsem se chtěla ještě zeptat, protože mi není zcela jasné, co máte na mysli těmi vedlejšími efekty. Co znamenají ty vedlejší efekty? A to právě v souvislosti, jaký uvedla Evropská komise, že nebyla případně dostatečně odvážná, nebo byla naopak příliš odvážná, ale neučinila to, co bylo potřeba. A tam bych potřebovala ještě nějaké informace od vás, protože si nejsem jistá tím, zda jsem tomu správně porozuměla. The rapporteur would like to pose a question also. děkuji pane předsedo. Také vám, pane Šultenulko, děkuji za velice jasný a napínavý přednes. Já už jsem eh, předtím uvedl otázky, na které jste již odpověděl, ale chtěla bych eh, ještě uvést eh, nebo zeptat se, co je tedy výhodou tohoto dokumentu, když je tam uvedeno, že to obecné právo není pokryto. Například se to týká toho příkladu Anglie. Je ta výhoda spočívá ta výhoda v tom, že máme plně harmonizovaný rámec pro spotřebitelské smlouvy. Když se tím od toho odchýlím, tak eh, Dosáhl jsem větší transparentnosti, anebo jsem naopak tohoto cíle nedosáhl, který jsme se stanovili? Je to eh, podobná otázka, co jako řekla paní Gepardová. A druhý bod eh, je velice mnoho mm, veřejných diskuzích, kde se hovoří o tom, že dochází k paušálnímu omezování zpráv spotřebitele. A já musím přiznat, že se vždy ptám, co konkrétně máte na mysli a je to obtížné na to odpovědět, Existují sice některé příklady, ale mohl byste být zcela konkrétní v těch omezeních, abychom nehovořili paušálně. Děkuji. Mr. Lechner just caught my eye then for a final question in this round. Yeah. Poslední otázky tohoto kola. Eh, děkuji za slovo. Eh, já mám také eh, obavy v této oblasti. Chtěl bych ještě jednou říci, tento Myslím si, že záleží na tom, eh, jaké body budeme harmonizovat v konečné fázi. To znamená, musí být možné jednotlivé otázky, které pečlivě vybereme, eh, v závěru upravit. A to je a druhá otázka, co si myslíte o úvaze, když eh, vezmu v povahu politickou situaci, že by členské státy se nevzdali toho, co mají, abychom mm, neměli eh, ve výsledku určitý myšmaš, salát, například u služeb. Uděláme minimální lhůty, které musí všichni dodržovat, ale zároveň musíme dodržovat maximální lhůty, to znamená zakážeme členským státům, aby protáhli stávající stav, aby uh, Mm, aby postupovali krok za krokem. Mr. Arias just caught my eye at the end, so I'm prepared to be indulgent, and as long as it's a short, Pan Arias, eh, to už musí být poslední otázka, ale rád vám je umožním. <clears throat> Eh, eh, Děkuji, budu velice stručný. Chtěl jsem poděkovat panu profesorovi za příležitost a chtěl bych se vrátit k tomu, o čem jsem již hovořil dříve. Eh, máte pravdu v tom smyslu, že spotřebitel na internetu není zcela chráněn, vzhledem k tomu, že závisí, že je závislý na sídle a na zemi. A to potom ovlivňuje eh, rozhodující soud. A to je bod, eh, se kterým nesouhlasím. Myslím, že se vůbec neodkazuje konkrétně na internetový trh a na prodej na internetu. Neodkazuje se také vůbec na záruky, na možnosti reklamace, na eh, možnosti reklamace pro spotřebitele. A nedostal jsem odpověď na iniciativu, eh, která se týkala eh, záruky, vrazítka záruky evropsk, evropského razítka. Pokud mám být upřímný, Tady pan Abbott chtěl, aby se vyjasnil, zda um, ta ustanovení o prodeji na dálku platí i pro internetový projekt. Já rovněž uvažuji podobně. Vy jste řekl, bylo téměř nemožné, že, se, že by se legálně provozoval elektronická prodejna. Mně nebylo jasné, zda z hlediska tedy, nebo je to nevýhodné pro spotřebitele nebo pro tu firmu, anebo zda vůbec ten provozovatel té prodejny si může být vůbec vědom, zda jedná ilegálně a zda je možné jej stíhat právně. I think I'll give you the floor then, professor. Pane profesore, máte slovo. Herzlichen Dank. Děkuji za ty otázky. Doufám, že se mi podařilo je všechny si zaznamenat. možná otázka pana předsedy. Problém ehm, internetových obchodů a jednotného práva v celé Unii je problém nabízejícího. Je mnoho členských států, kde ehm, je spotřebitel chráněn a já vidím určitou naději, Eh, možná, že k tomu ještě uslyšíme více, eh, více komentářů, více praktických zkušeností. Eh, razítka kvality, ty už, ty již existují. Musíme rozlišovat tři úrovni. Můžeme zaručit kvalitu zboží, to určitě není úkolem zákonodárce prostřednictvím pečetí kvality. Můžeme mít nějaký elektronický obchod, který by mohl mít nějakou pečeť kvality, ale možná, že to vůbec není nutné. Ale mohli bychom mít určitý způsob evropské právní pečeti, a to je podle mě zajímavé. A možná by to mohl být další dotečný volitelný nástroj, a podporovalo by to vnitřní trh, trh a také důvěru spotřebitele. To znamená, EU pečeť by mohla být v souladu s zájmy evropského zákonodárce a mohlo by to fungovat i na e-shopech. Pan Lechne. E, nápad nebo myšlenka minimálního, minima a mixem, maxima e, s určitým rozpětím, to znamená ne na stejné úrovni. Tento nápad také mě napadl. Představme si, že musíte provozovat eh, e-shop, máte um, um, celý, celý seznam pravidel, který musíte brát v úvahu, respektovat. Záleží na tom, s jakými zeměmi obchodujete. Promiňte, zapomněl jsem na ještě odpověď. Máte 50, 60, 70 rozdílných podmínek. Když bude schválena směrnice tak počet těch bodů bude menší. Bude to jednodušší. Ale ten seznam nebude prázdný. A to má být tím cílem. To znamená, ten návrh je smysluplný. Ale ještě k té předchozí otázce. Proč eh, elektronický obchod vůbec eh, není pokryt touto směrnicí? Myslím, že už eh, to bylo zodpovězeno. Máme rozdělené úkoly mezi kolisním právem to znamená mezi tím, co k tomu skutečně vede za normálních podmínek. To znamená eh, výhodnější eh, právo eh, státu pobytu. Je to podle mě zde vidím tedy ty silnější stránky směrnice. Ale pokusím se ještě velice rychle odpovědět eh, zejména na otázku zpravodaje. Mm, která už byla nakousnuta eh, předřečnicí. Eh, ochrana spotřebitele, jaké jsou, kde jsou rozdíly, v čem spočívají rozdíly a jak je to důležité. Já jsem nechtěl říct, že to je nepodstatné. To je jasné, že můžeme velice dlouho diskutovat o těch lhůtách, ale já jsem pouze řekl, že počet těch bodů, kde eh, dochází k podstatným odchylkám u ochrany, není příliš velký. To znamená, není příliš velký počet těch odchylek, podstatných odchylek. Může to být hluta, kdy se jedná o dva roky, nebo v jiných zemích ta lhůta může být delší, dokonce může pokrýt celou dobu životnosti produktu. A to možná není vůbec tak důležité, protože ty škody typicky eh, jsou zjevné již krátce po dodání zboží. A eh, pravděpodobnost, že se vada na zboží objeví později v čase, se snižuje s tou houtou s časem. To znamená, není to žádná eh, záruka na udržitelnost. A um, musíme to proskoumat z ekonomického hlediska. Um, musíme rozlišovat možná typy produktů také, um, například u stavebního materiálu, tam uh, můžeme využít příkladu německého práva, kde se teprve později ukáže, že zboží má uh, nějaké vady pan Šváb, tam byla zásadní otázka, jaký to má vlastně smysl. Když mám tento krásný ostrov, dosáhnu tam harmonizace, ale mimo tento ostrov dochází přesto k rozdílům. Například eh, ten seznam, tam, kde jsou ostrovy, tak eh, se snižuje počet rozdílů, ale přesto státy, které mají smůlu, tak se jim velice může stát, že dojde k přesunu těch problémů. A e, ten seznám se opět prodlouží. To znamená, je to pouze omezený úspěch, ale to je cena, kterou musíme zaplatit. A musíme se zvážit, zda to skutečně chceme. Zda ta cena za mm, tuto cílenou harmonizaci je cena za uh, určitou i dezintegraci a zda není příliš vysoká. Zda přínos pro vnitřní trh je větší a to rozhodnutí je politické. Alternativa je buď širší harmonizace, širší bloky, anebo eh, volitelná harmonizace, kde je možnost volby. A já si myslím, že jsem již částečně vaši otázku odpověděl. Další otázka. Jaké jsou vedlejší efekty? Zda byla komise příliš odvážná, nebo naopak nebyla dost odvážná? Ehm, když hovoříme o té cílené harmonizaci a o mm, obchodu, když jde o ten přesun té dosavadní směrnice do té nové, tak je otázka, zda uh, to musíme právě tyto body harmonizovat. Myslím, že ten krok je mnohem menší, než vyplývá z rétoriky odůvodnění komise. A nyní máme ale šanci právě na začátku funkčního období parlamentu eh, rozhodnout, zda je to ta správná cesta pro benefit eh, vnitřního trhu? Nebo zda existuje lepší způsob? Tady mám ještě paní Turnen, já se omlouvám, že jsem ji přehlédl. Moje chyba. Prosím, pokud máte ještě závěrečnou otázku, tak ji položte. Eh, děkuji. Pouze krátce. Zmínil jste se, pane profesore, že by mohla být taková havarijní příslušnost národní nebo havarijní záchranná brzda pro daný stát. Mohl byste vysvětlit, o co jde? Ano, tady máme příklady z jiných oblastí, totiž například v zákoně o životním prostředí. Já jsem totiž ještě se nezmínil o jedné věci, že plná harmonizace v oblasti, která je plně harmonizovaná, omezuje schopnost rychlé reakce členských států na jakékoliv spotřebitelské problémy. Například v Německu jsme rychle reagovali na telefonický marketing, na ty takzvané cold calling, čili někdo, kdo vám nevyžádaně volá. Čili někdo se v nějaké zemi může objevit takový nešvar, ale tím, že je to zharmonizováno na celoevropské úrovni, tak pak ten členský stát si těžce radí s tím, aby přišel na nějaký rychlý nápravný prostředek. A to se může ukázat na jako nestravitelné, zejména když se jedná o inovativní tržní praktiky. Například úplně přijít o nějakou pečeť, o nějaký cejch, Nevím, zda zavedeme teda celoevropský takový cejch, to si musí členské státy rozhodnout, ale eh, myslím si, že něco takového bude nutné zvážit. Okay, well, thank you very much indeed. Um... Já děkuji za komplexní odpověď a děkuji ostatním za to, že se ptali a položili otázky. Ještě než se podíváme dál, tak se podíváme na program. Já vím, že komise se k tomu bude chtít vyjádřit, ale já bych navrhoval, aby se komise zapojila později do obecné debaty. Já myslím, že takhle to bude správně. Nyní bychom tedy postoupili dál a podívali se na ty čtyři klíčové řečníky a zástupce jednotlivých organizací. Každý bude mít 10 eh, minut, já vás nebudu zastavovat, ale myslím si, že by bylo asi dobré, abyste se toho drželi. Máme zde vynikající stopky, které ovšem nespadají pod směrnici o metrologii, to jsme říkali už dneska dopoledne. Máme zde eh, Carlose Almareze, který toto sleduje velmi pečlivě, už zde hovořil v Dubnu. Je to zástupce ředitele odboru pro právní záležitosti za Business Europe, pak Pierre Chalangon, eh, viceprezident v rámci Work Company. Je to člověk, který je velkým přítelem tohoto výboru. Doufám, že vám nevadí, že to takto formuluji, ale je to člověk, který zde s námi zasedá často a často se s námi podílí na jednotlivých zkušenostech, pak paní Moni Goyens, generální ředitelka BUC. A myslím si, že další člen, Bob Schmidt, který s námi hodně řešil směrnici o službách z Rady pro záležitosti Evropské unie. Začneme tedy u pana Almareze. Prosím, máte slovo. Já děkuji. Dobré odpoledne, vážení Páni poslanci, dámy a pánové, v prvé řadě děkuji výboru, zvláště panu Háborovi a panu Švábovi za zorganizování tohoto slyšení. Já jsem rád, že bude pokračovat dialog s zúčastněnými subjekty. Já bych jen chtěla říci, že od října 2008, kdy se odprezentoval tento návrh, probíhala řada debat v parlamentu, na radě a i na půdě různých dalších zúčastněných organizací. Hovořilo se o tom, jak to bude fungovat v praxi. A vy asi víte, že hlavní organizace v Evropě Business Europe a BEUK, které se věnují této tématice, se zapojily do formálního dialogu, kdy se snažíme získat společné stanovisko. Zde hovoříme se společnostmi, se spotřebitelskými organizacemi, snažíme se získat jasný legislativní předpis, který bude vyváženě upravovat jednotlivé zájmy. Probíhá tedy tento dialog, který i ukázal na komplexnost tohoto návrhu. Je velmi důležité si vyjasnit dopady nejenom na národní úrovni, ale i v jednotlivých odvětvích a v případě jednotlivých produktů. Business Europe předložila návrh který byl široce podpořen. Vytvořil, vytvořil se, vytvořila se podpora pro harmonizovaný právní rámec, kde budou dána jasná pravidla, pokud jde o práva spotřebitele v přeshraničním obchodu. A abychom dosáhli tohoto cíle, tak je zcela jasné, že nejlepším nástrojem bude směrnice, která bude zaručovat plnou harmonizovanost, bude tam jasně dán na oblast působnosti a veškeré aspekty, které se týkají vnitřního trhu a přeshraničního obchodu výhodu Výhody byly už nastíněny předchozími řečníky. Vidíme zde jasné výhody pro spotřebitele. Není to jenom obchodní výhoda, finanční výhoda, je to i výhoda pro spotřebitele. My si myslíme, že spotřebitel bude mít v tom přeshraničním obchodním styku lepší, výhodnější postavení rovnější postavení v rámci celé Evropy, bez ohledu na to, odkud ten spotřebitel je. Prosazování těchto pravidel bude snazší díky této harmonizaci bude srovnatelnější mezi jednotlivými zeměmi. A potom obecněji vnitřní trh a ekonomika bude z tohoto návrhu těžit, protože větší harmonizace přináší lepší konkurenci a z toho plynoucí výhody, jako jsou cenová politika, lepší výběr, lepší dostupnost produktu. My si myslíme, že to je skvělá příležitost zlepšit situaci na vnitřním trhu a také naplňovat program zkvalitňování právních předpisů. Samozřejmě to není všechno. Je ještě spousta oblastí, kde je potřeba se vylepšit. Musíme si lépe ujasnit, co máme zde vůbec před sebou. Já myslím, že komise udělala spoustu práce na vysvětlování této problematiky a my do té míry, do, do, do které jsme to uměli, jsme komisi a radu doplňovali. A oblasti, kde je potřeba to vyjasnit, jsou hlavně oblast působnosti a definice. O tom už hovořil pan profesor. Potom interakce se stávající národní legislativou a národními právními řády, zvláště pokud je o oblast smluvního práva. Rovněž také máme za to, že pozměňovací návrh bude potřeba předložit k návrhu samotnému. Budou to pozměňovací návrhy, které by měly odrážet naše názory, měly by zaručovat, že pojem spotřebitele zahrnuje nejenom práva, ale i povinnosti spotřebitele. Je to smluvní strana, která je aktivní na trhu a má tedy i své povinnosti, nejenom práva. A zde je potřeba tedy nastavit odpovídající pojistky, eh, audity, opatření týkající se možnosti náhrady škody a tak dále. Máme za to, že vyváženost mezi zájmy obchodníků a zájmy spotřebitelů není v té směrnici upravena úplně dokonale. Nemůže se to všechno odvíjet od minimálních či maximálních úrovní v jednotlivých členských státech. A pokud jde o toto, tak my máme pocit, že je několik částí toho návrhu, kde právě ta vyváženost je na úkor obchodníků. Například třeba u odstoupení obchodník by neměl mít povinnost nahradit eh, platbu za poštovné za rychlejší kurírní eh, dodání. Já si myslím, že by tam mělo být zahnuto pouze standardní poštovné. Dále následky pozdního dodání. My si myslíme, že je to příliš přísné pro obchodníka, protože spotřebitel může mít proplaceno úplně cokoliv během sedmi let, i když třeba ta dodávka byla úplně maličká. Já si myslím, že zde to musí být trochu pružnější, aby se strany mohly dohodnout, aby to dodání mohlo být delší, aby se vzal v potaz i eh, problematika vyšší moci. To je dobrá ilustrace toho, jak je potřeba lépe vyvážit ten návrh z hlediska zájmu spotřebitele a zájmu obchodníků. Také si myslíme, že by tam bylo potřeba zahnout povinnost dodržování smluv, některé záležitosti, jako třeba opomenutí uvést určité informace, jako je smluvní podmínky, jako je poskytnutí informací, by bylo potřeba uvést v národním právním řádu. My jsme předložili k tomu materiál komise, ten je k dispozici od včerejška. Máme za to, že tento materiál non-paper je dobrým materiálem, který jasně ukazuje, čeho se tato úprava týká. Je tam uvedeno všechno k oblasti působnosti, ke směrnici a komise chce poskytnout další informace. Potom jsou další otázky, kde bude potřeba to dále rozvést a my se domníváme, že v rámci celého toho procesu budeme schopni včas to vysvětlení poskytnout. Návaznost mezi touto směrnicí a stávající legislativou, jako je sektorální legislativa, směrnice o službách, směrnice o elektronickém obchodu. To bude potřeba lépe vysvětlit v tom přípisu. Myslíme si, že toho vysvětlování tam ještě bude víc. Dopad na národní smluvní právo a příslušné prostředky. O tom už se hovořilo, jaké prostředky má spotřebitel, třeba v případě skrytých vad ve Francii. Zde musíme vědět, jak komise chce ten návrh přizpůsobit z právního hlediska tak, aby to bylo všechno napasováno na ty národní prostředky. My jsme zvědaví, jak to bude fungovat a jaké podmínky bude potřeba splnit, aby to, co bude uvedeno v tom návrhu, nebylo jak se uplatněno, aby se uplatňovaly ty národní předpisy. Potom je zde otázka smíšených smluv na zboží i služby. To je něco, co bude potřeba v tom návrhu vysvětlit. Oblast působnosti je velmi důležité téma. Celá problematika služeb je podle našeho názoru stále ještě velmi nejasná. Tam není jasné, které služby do toho spadají a které ne. A které do toho spadají, tak zase není jasné, do jaké míry do toho spadají. A pokud, pokud jde o ten materiál non-paper, tak my říkáme, že je stále ještě nejistota, pokud jde o to, jak národní soudy budou řešit právě tu, ten převládající prvek soukromoprávních vztahů v těch smluv, smlouvách. Dále, dále k tomu non-paperu komise tvrdí, že bude potřeba vyjasnit určité věci v tom návrhu. My jsme požádali komise, aby na místě, kde je to možné, nadefinovala, zda to vysvětlení jednotlivých pojmů bude zapracováno do úprav, anebo jestli se to zapracuje do úvodního ustanovení, anebo jestli to bude úplně samostatný dokument. Pokud jde o tu srovnávací tabulku, tak zde samozřejmě je to předběžné stanovisko z naší strany. Já chápu, že to není taxativní výčet, myslíme si, že to však nastínuje dobrý přehled, pokud jde o ty změny a pokud jde o to, co, se, co je potřeba udělat na národní úrovni. My si myslíme, že to celé posílí směrnice a tak se vracíme zase té myšlence, abychom nepřehnali to snižování ochrany spotřebitele, aby to nakonec dopadlo tak, že spotřebitel a jeho situace na tom budou dobře. My chceme, aby byly další vysvětlovací dokumenty a aby to bylo celé naprosto zřejmé. To je totiž pro celou debatu naprosto zásadní. Také jsme požádali komise, aby se zeptala na dopady návrhu na jednotlivá odvětví, na jednotlivé sektory i na jednotlivé typy zboží, protože ty požadavky nejsou stejné. Je potřeba rozlišovat eh, výrobky s vysokou hodnotou, výrobky, které jsou na míru a tak dále. To je potřeba rozlišit. A dovolte mi vyjádřit obavy, pokud jde o diskuze, které probíhají na pracovní skupině rady. My máme pocit, že ten návrh se řešil zvláště tedy a hlavně z národního hlediska a v důsledku toho se všechny ty změny odvíjejí od zájmu národních států. Tak to to vypadá a to podkopává naprosto ty cíle úplné harmonizace a zatěžuje to nadměrně obchodníky. Já to ukončím tím, že chci říci, že Business Europe a další nejsou dogmatičtí, komise se k tomu staví v podstatě stejně. Pokud jde o oblast působnosti ochrany, tak my souhlasíme jeden s druhým. Ty změny, které jsou tam zapracovány, ty jsou zcela jasné. My bychom však neradi, aby do došlo k nějakému kompromisu, který by podkopával celý zájem plné harmonizace. A já bych chtěl vyzvat tento výbor, aby přemýšleli v tom evropském hledisku, aby se zamysleli nad tím, aby ten návrh fungoval na vnitřním trhu, splňoval potřeby vnitřního trhu. Je potřeba, aby se to řešilo z mezinárodního hlediska a aby to nakonec nebylo na úkor podniků a spotřebitelů. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji a děkuji, že jste dodržel časový limit. Pane Šancre, paní Šancre, vy máte připravené průsvědky, je to tak? Takže my je uvidíme na obrazovce. Doufám, že to máte velkým písmenem, protože ty obrazovky jsou skutečně maličké a jsou daleko takže vy asi budete rozdávat účastníkům eh, tištěnou kopii. Máte to zřejmě všichni před sebou, takže Můžeme spustit prezentace, prosím. Um, yes, they're on the screen up here as well. So you have his picture and the slides together. Okay. Máme obrázky i um, před sebou vše. Tedy je to tady pro mě premiéra zde na pódiu, ale trochu šídím. Mám pro vás PowerPointovou prezentaci. Jsem představitelem průmyslové skupiny, která se jmenuje Forwerk, je z Německa a byla založena před 26 lety v Německu. Je to středně velký podnik, má v 11 členských státech eh, své pobočky a zároveň do 23 států vyváží. Rovněž jsme specifičtí v tom, že dodáváme výrobky přímo spotřebitelům všemi takzvanými alternativními distribučními kanály, například mimo obchodní prostory, elektronické obchodování a tak dále. Tedy tento návrh má velký dopad na činnost mé obchodní skupiny. Já se tady budu věnovat dvěma tématům. Za prvé, pár praktických příkladů, co znamená pro firmu jako forwerk minimální harmonizace. A za druhé, konkrétní příklady dopadu na ochranu spotřebitele touto návrhu směrnice. Dnes už jste toho slyšeli hodně. Už se slyšeli hlas spotřebitelské organizace, která řekla, že návrh směrnice, pokud vstoupí v platnost, sníží úroveň, omezí eh, ochranu. Pak jste slyšeli komisi, která řekla ne a my se budeme snažit nalézt tu střední cestu, aby se co při nejmenším udržel stávající úroveň. A pak jste slyšeli, že je hlas i proti maximalismu, že by se někomu nabízela stále ne, nekonečně vyšší ochrana. Já vám tady mohu dát pár zcela konkrétních, precizních příkladů, kde vám porovnám to, co nastoluje Evropa jako minimální legislativní úpravu ve srovnání s eh, Benelux, Francie a Německo. Tady máme velice silný potenciál přeshraničního obchodu právě pro firmu, jako je Forwerk. Eh, my tady máme jazyky, kterými se mluví na obou stranách hranice, velice podobná kultura, tedy tady se velice dobře obchoduje a Forwerk už má i v Německu, i ve Francii své pobočky je tam eh, už solidně zakotven. A například právo odstoupit od smlouvy při prodeji a uzavření smlouvy mimo obchodní prostory. Za prvé, den, kdy začíná to období, které měříme, a za druhé, eh, jakým způsobem se to vyjadřuje, tedy tady je to počáteční datum, které dává obchodní komora podle eh, smlouvy a obnáší 8 kalendářních dnů. V Německu se však počítá od jiného dne než jinde. Totiž v Německu to začíná momentem, kdy se spotřebitel dozví, že platí um, tato odstoupení. A někde jinde od doby, kdy dostane zboží. A někdy se to spotřebitel řekne až po té, co podepsal smlouvu. Co znamená, že pak máte měsíc, s nímž pak můžete si nějak manipu- eh, zacházet. Kdežto ve Francii to je od momentu, kdy si někdo to zboží objedná. Ta jednotka, jednotka, tedy těch sedm kalendářních dnů a i lhůta je sedm kalendářních dnů. A v Lucembursku máte dodávku zboží, tam je ta jednotka a pak máte dvoutýdenní období. V Belgii máte podepsanou smlouvu. Lze se splést s Francií, kde se jedná o pracovní den a délka je sedm dnů. Pracovních dnů. Jakou si kladu otázku? Je to rozumné mít tak rozlišné normy v oblasti, kde kde je velký potenciál pro přeshraniční obchod. Lhuta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele eh, se vztahuje k jejich místu bydliště. Existují různé kategorie v členských státech. Eh, někde je, možné, je to možné pouze v případě, že spotřebitel eh, zakoupí, před, zakoupí to zboží pouze v případě návštěvy. A e, pak jsou zde státy, například Velká Británie, což je trochu specifické řešení, pouze v případě vyžádané návštěvy prodejce a pouze se to týká pro e, obchodních úvěrů a půjček. A dále se to týká um, Záleží to tedy na tom, zda je ta návštěva prodávajícího vyžádaná nebo není. Další aspekt. Právo na odstoupení u eh, zboží, které má menší hodnotu než 70 eur. 60 eur, pardon. Členské státy mají nějaké maximum, které definuje tu minimální částku kde není možné odstoupit od smlouvy. Například v Německu je nutné, aby dodání eh, a platba byla okamžité. Pak jsou zde státy, kdy eh, možnost odstoupení je možná vždy, ve všech případech. Jak je to s maximy? Chci vám uvést příklad. Eh, firma jako Foroverk, která prodává například parfém za 30 eur, Eh, u 17 eh, členských států je možnost odstoupení od smlouvy a u 11 ne. Jaký je dopad na spotřebitele na národní úrovni? Eh, já mám následující způsob. Máte mapu Evropy, zeleně, tam jsou znázorněné země, kde ochrana eh, spotřebitele se zvyšuje. Oranžový, oranžová je se, se směrnící nezmění nic a u červené země eh, dojde ke snížení ochrany spotřebitele v případě provádění této směrnice. To je tedy praktický příklad. Máme smlouvu, která byla uzavřena 3. října 2009. Všechny informace byly dodány před podpisem smlouvy. Dodání produktů eh, bylo eh, provedeno 6. října 2009 a 19. října eh, o půlnoci je konec té možnosti odstoupení. Máte pouze čtyři země, kde lhůta, skutečná lhůta, bude snížena o jeden den. Ve čtyřech dalších zemích eh, to bude bez změn a u všech ostatních zemí, to je 19 zemí, se ta skutečná délka pro odstoupení zvýší, prodlouží. Je to ta správná politika? Ne. Eh, vyžádané návštěvy. Navrhovaná směrnice aplikuje právo na odstoupení ve všech případech bez ohledu na to, zda je návštěva vyžádaná nebo ne. Výsledek na národní úrovni je, že v žádné zemi ochrana spotřebitele nebude snížena. V pěti zemích bude stejná ochrana, stejná úroveň ochrany. E, jsou to země, kde mají e, výjimky pro vyžádané návštěvy a ve všech ostatních zemích dojde ke zvýšení úrovni eh, ochrany spotřebitelů. To znamená, je to zase ta politika maxima. Eh, dále jsou zde eh, možnosti zákazu těch maxim. Ve všech případech dochází k podstatnému zvýšení ochrany spotřebitele a nebo k zachování stávajícího statu quo. Nyní je to delikátní otázka záruk. Je to kapitola 4. Mám ještě čas? Dobrá. To už je něco, o čem tady hovořili předvečníci. Totiž, jak dlouhá je záruka, když eh, zboží nesouhlasí s tím, co si zákazník myslel, že kupuje. Tady se už ta barevná škála změnila. Většina států má už tento stav. Ve třech členských státech se snižuje ochrana spotřebitele. V Irsku o čtyři roky a o tři ve Škotsku a o dva roky v Itálii. A dokonce jsou země, kde situace není vyjasněna, například eh, Finsko a Nizozemí, protože tam to závisí na tom, jak dlouho se počítá se životností daného výrobku. Avšak můžeme říci, že když například jsou to nějaké drobné mm, spotřebiče domácí, tak to budou dva roky. Tedy u většiny zemí nedochází k žádné změně. Další věc. To, že se musí obrátit důkazní břemeno. Tady jde o to, že právě obchodník eh, musí dokázat, že zboží souhlasilo kvalitativně mm, i substantivně s tím, co slíbil, že předá. Pouze v Portugalsku se to obrací. Totiž eh, v Portugalsku musí právě ten obchodník po celou dobu zaručit, že to zboží souhlasí eh, s podmínkami. To je taková delikátní věc, totiž kdy musí spotřebitel dokázat, že ta vada tam byla už původně. Může spotřebitel například okamžitě žádat eh, zrušení smlouvy, když je zboží vadné, ne, v souladu s tím, co e, směrnice říká, tak ne, pouze si může vyžádat buď opravu nebo náhradu výrobku za nový. E, Litva, Lotyšsko, Řecko, Portugalie, ta nemá, ty země nemají vůbec žádnou hierarchii. Tedy tam může si spotřebitel vybrat, co chce. Zda chce nové zboží, zda chce výměnu, zda chce opravu. V Irsku nebo v Británii tam je takzvaný princip odmítnutí zboží, ale tam musí spotřebitel dokázat, že to zboží nevyhovuje podmínkám, což není samozřejmě jednoduché. A když je to malá vada, tak pouze u tří zemí může spotřebitel eh, okamžitě žádat, aby se mu vyměnilo to zboží, čili to je Portugalsko, Irsko a Spojené království. Tedy když to tedy shrnu, Forwerk je toho názoru, že plná harmonizace je nejlepším cestou ku předu. Za druhé, prodej mimo obchodní prostory, tam návrh eh, té směrnice opravdu zaručuje velice vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Vlastně maximální z hlediska národních právních úprav. A nyní záruka. Tam principu to, co se navrhuje u většiny členských států, se udrží status quo. Děkuji. Pane eh, ano, velice jasná, přehledná prezentace stávajícího stavu. Tady asi pan Avamonty si prohlédne grafické stvárnění a možná ty tabulky budou dokonce mít i ty velice elegantní názorné mapy, protože opravdu to pomáhá v tom, abychom to lépe pochopili. A nyní e, s potěšením předávám slovo paní Goyens, aby ona nás seznámila se svým zorným úhlem. Děkuji. E, BU, BEUC je Evropskou organizací spotřebitelů, jsme nejdůležitější, sjednocujeme eh, organizace spotřebitelů z různých členských zemí, děkujeme, jsme velice vděční, že tady můžeme přispět svým hlasem, protože to je velice důležitý bod, kdy si snažíme inventarizovat, čeho jsme už dosáhli a zároveň vše uvést do perspektivy spotřebitele. A tady bych chtěla říct, pane Šalonson, že tady možná trochu z poopravíte svůj názor, my jsme doposud nemluvili, tedy nemůžete říct, že už jsme to či ono řekli. Mám pouze pár minut, abych vás seznámila s mým zorným úhlem, tedy nebudu se pouštět do podrobností. Máme tady písemný materiál, který rozšíříme, tady moje kolegyně jej rozdá, případně je rozešle, pokud e, někdo bude mít zájem a rozhodně všem členům tady tohoto výboru. Zatím pár pouze všeobecných poznámek. I nejdříve ty pozitivní pak ty kritické a pak to, o čem se domníváme, že by mělo být cestou ku předu. Nejdříve ty pozitivní aspekty. Velice vítáme konstruktivní přístup, eh, ke kterému sáhli mm, mnozí zainteresované strany a tak dále po zveřejnění toho návrhu. Evropský parlament a jeho zájem opravdu se zostil dobře svého úkolu, eh, hluboce eh, proanalýzoval od základu tento návrh, jak se to odrazí na eh, Eh, tom stavu rovněž české předsednictví se eh, přispělo k dalšímu vyjasnění té směrnice a rovněž Business Europe se zabýval aspektem pro eh, malé střední povníky A právě po tom předchozím slyšení jsme zjistili, že máme i společné obavy, že se chceme o ně podělit. Jednak z Business Europe, jedna z komisí. Komise nám naslouchala a nyní dokonce jsme už navázali spolupráci v té míře, že budeme pokračovat i v jiných oblastech. Takže to je výborné. Rovněž vítáme přístup komise a zajímavé zejména paní Kunevovou a její e, asistenty, protože hodně těch tabulek vzniklo, hodně schůzek se konalo, my jsme se jich účastnili a probrali jsme to hodně v té směrnici. Ale přesto, přes všechny snahy, přes tento konstruktivní přístup, to, co nedávno se tady nabízí, není ideální. A právě já mám obtížný úkol, abych vás seznámila s tím, že máme mnohé obavy a e, bojíme se toho, co má nastat. Než se podělím o ty dvě hlavní záležitosti, e, které opravdu mi dělali vrázky, nejdříve vám řeknu takové poznatky. To je takový základní kámen spotřebitelské legislativy. Ten původní projekt byl velice stížádostivý, mělo se celé AKI v oblasti spotřebitelů eh, předělat. Tady se to ale netýká pouze nakupování v internetu či přeshraničního obchodování. To se bude týkat každého spotřebitele eh, v čemkoliv, co dělá. Když si koupí tušku nebo vodu, vůbec ne jenom přes hranicemi nebo v internetu v jiné zemi. Tady jde o to, abychom vyvážili zájmy svobodného obchodování v celé Evropě, ale zároveň i ty smlouvy, které se uzavírají v rámci té země. Někdo si jde ráno koupit noviny a ta směrnice, ta nová právní úprava se ho bude týkat. Tedy na to nesmíme nikdy zapomínat, když se tím zabýváme. A druhá věc, potrvá nějakou dobu, než ten návrh bude schválen. Ale když už bude schválen, tak bude trvat eh, desetiletí, bude v platnosti. Proto je nesmírně důležité, aby se to Evropě podařilo správně nastavit. Evropané nechtějí rychlou legislativu, my chceme trvale platnou, solidní legislativu, ne něco, co se bude muset za pár let předělávat nebo rušit pokud chceme k takové změně opravdu přikročit, tak na evropské úrovni musí zákonodárci opravdu veškerou energii věnovat seznámení jednak se stávajícími podmínkami a jednak s dopadem jak na spotřebitele, tak na obchodníky. To je dokonce i důležitější, protože komise tady navrhuje plnou harmonizaci což je vlastně dost obrovský zásah, nikoli pouze v negativním smyslu, ale zásah do právních úprav. Bude tam nějaký klobouk, nějaký deštník celoevropský ochrany a tam nesmí zákonodárce jít za něj. Tedy uvažujte důkladně, než jej nastavíte. Za prvé, nedostatečná jasnost co se týče dopadu. To už tady zaznělo. Včera odpoledne jsme dostali, tedy pouze 25 hodin před tím zličením, se nám dostalo do ruky poslední verze toho non paper A sekretariat IMCO nám pomohl e, připravit se k tomu. Já jsem původně e, právnička a e, první věc, kterou nás ve škole učí, to je nekomentovat ještě neredigovanou verzi. Je tam hodně vysvětlení, jaká je vlastně právní hodnota nějakého sálového dokumentu toho non Tam slyšíme protichůdná tvrzení, jednak kdy to vzniklo, jednak kdo je zainteresovanou zpravou stranou, kdo je autorem. Všechny tyto periferní informace nás vedou k tomu, že se ptáme, jaká je hodnota těch informací. Budou to informace, jež budou základem pro vypracovávání nějaké legislativy. My potřebujeme právní jistotu, my potřebujeme jasně vymezená práva, povinnosti, která by pak případně byla zapsána v úvodních ustanoveních, ale my potřebujeme znát jasný Eh, přímý návrh, který nám komise předloží. Zatím tady máme hodně takových střípků informačních, které kolují různě v tom systému, ten či onen je dostane, někdo jiný ne, ale zda je to oficiální verze, to nevíme. A nyní ty tabulky. To už tady i paní Testory řekla, to už jsme slyšeli. Ano, je to dokument, který je ve vývoji, ale zatím není vyčerpávající neobsahuje všechna ustanovení té směrnice a veškerou legislativu, která už eh, ohledně nebo ve vztahu ke spotřebitelům existuje v různých členských stánech. A dvě hlavní věci vůbec nesrovnává z hlediska ochrany spotřebitele, totiž eh, požadavek na informaci a eh, nespravedlivé smluvní podmínky. Ty dvě věci byly vynechány. A ještě základnější je, že ta tabulka oproti našim očekáváním, protože my jsme tady měli veliká očekávání, co se týče přidané hodnoty té tabulky a ta tabulka jim nevyhovuje. Totiž nebyla schválena členskými státy. To si jenom komise takto představuje. Ano, já chápu, že komise tedy pracovala velice tvrdě, ale to je pouze jenom takový odhad ze strany komise. Totiž zda nějaké ustanovení bude mít pozitivní nebo negativní dopad na nějaký národní Eh, právní systém, ale zákonodárce musí mít na paměti, že to je právě hodnota. Ten text zatím ještě není legitimní z hlediska národních eh, právních systémů. Pouze daný stát nejlépe chápe dopad něčeho na svůj vlastní právní systém. A to se zatím nestalo, jak občanskoprávně, tak i jinak. A pak jsou tam nějaké poznámky a tam sice se něco dovysvětluje, ale zároveň se tam nabízejí ještě nové otázky, zmatek, obtíže. Já bych tady ještě do toho mohla jít podrobněji, ale to už udělali jiní. Tedy, když to shrnu, ta srovnávací tabulka spíš mate, než aby pomohla v tom svém stávajícím tvaru, potřebujeme ještě mnohem více práce, abychom získali zcela jasný obraz, v jakém stavu ta směrnice je z hlediska právních systémů jednotlivých členských států. A pak druhá věc, která, eh, které se obávám, to je úroveň té harmonizace. O tom už zde taky byla řeč. Tady bych to ráda zcela výslovně potrhla, totiž já často jsem citována a to nesprávně. BEUC nejsme dogmatici vůči plné harmonizaci. Ano, plná harmonizace může odstranit obchodní bariéry, což může být pro spotřebitele přijatelné, ale za určitých podmínek ne ta nejvyšší úroveň ochrany. Tu jsme nikdy nežádají, ta se nedá definovat. Finsko, Spojené království um, a ještě nějaké jiné státy se mezi sebou vůbec nikdy na tom nedohodnou, ale souhlasíme s něčím, co by se mohlo jmenovat velice vysoká úroveň ochrany. Ale v tom současném návrhu vidíme, že se něco nabízí k plné harmonizaci, ale ta úroveň té harmonizace není přijatelná. To je první věc. A druhá věc, tady jsem opravdu překvapena, že eh, podnikatele jsou pro plnou harmonizaci. Totiž u hodně ustanovení to je plná harmonizace prima facie. Ta je matoucí pro obchodníky. Oni sice si to jakoby myslí, to se jim říká, ale když to se pak eh, dostane do nějakého sporu, Vezmeme si například judikaturu, eh, precedenty, které už máme 20 let dozadu. Tady se musíme zmínit o tom, že to není správný způsob, jak obchodníky informovat, že jim opravdu padnou všechny bariéry. To totiž je dezinformace. Čili na jedné straně nepožívá ten spotřebitel plné ochrany, kromě těch ustanovení, o nich jste se zmínil, ano. Tam je to většinou lepší, i když v určité situaci to je horší. Tedy spotřebník, eh, spotřebitel nemá tu úroveň ochrany, kterou si zaslouží a zároveň ten obchodník nemá eh, rovné podmínky obchodování, jakých by si přál, jaké si myslí, že získá a jaký má právo. Tedy by to neměl akceptovat ani spotřebitel, ani obchodník. A jak dál? Za prvé, musí se odvést mnohem více práce, abychom opravdu pochopili, v čem je problém v přeshraničním obchodování. Zeptejte se spotřebitelů. Viděte na ulici a zeptejte se jich, proč nekupují v jiném státě, ne kvůli právní roztříštěnosti. Například bude tam jazyková bariéra. Jak už komise řekla, i problém s dodávkou zboží. Zboží jim třeba někdo někdy nedodá. To není pouze právní roztříštěnost jako taková. Jinak se domníváme, že bychom měli mít více důkazů a mělo by se lépe propracovat dopadovou studii opravdých hospodářských dopadů pro obchodníky, pro spotřebitele. A tu práci, tu tabulku ještě rozšířit i o e, opravdové dopady nejen e, v tom právním rámci, ale i například na občanské právo a tak dále, když se to plně zharmonizuje. A pak druhá věc. Já nejsem tak optimistická, abych se domnívala, že směrnice o elektronickém obchodování vyřeší vše. Ta směrnice zůstane s námi, bude s námi desetiletí a musí být eh, budoucnostní. Musíme mít ustanovení, aby byl spotřebitel chráněn v eh, digitálním prostředí, například informace tam musí obchodník mít například povinnost informovat, že nějaký digitální přístroj má určitá interoperabilní omezení, čili omezení z hlediska interoperability, nebo licencování e, softwaru. I tam musí být spotřebitel informován a to by mělo být poměrně jednoduché, jednoduše proveditelné. A nyní, e, jaká úroveň nebo jaký typ harmonizace? bychom si přáli nebo bychom, pro který bychom vedli eh, kampaň. Tady už opravdu končím. Tedy přístup Evropského parlamentu. Ano, v těch oblastech můžeme být pro úplnou harmonizaci, kde jde pouze o technické věci, například modality, jak dojít eh, odstoupení osnovy, délka odstoupení osoby, pokud je tam správná úroveň nastavená té ochrany. Ale jinak, kde existuje specifika určitého trhu, nebo kde se něco rychle vyvíjí, kde musí ten stát umět rychle reagovat, tam se to musí harmonizovat minimální mírou. To opravdu by měl mít takový přístup, aby obchodník mohl sice mít trochu menší bariéry, možná ne jejich úplně odstranění, ale kde by bylo vše transparentnější, kde by právě ten spotřebitel měl přijatelnou ochranu zároveň. Tedy hodně tady ještě je třeba vykonat aby se dodalo jak spotřebitelům i obchodníkům to, co potřebují. My se někdy v BEUC tak uvažujeme. Zda by nám bylo lepší začít od samého začátku, než neustále jenom tapetovat eh, ty mezery a ty hm, věci. Clear presentation. And, um... Děkuji, Moniko, za vynikající prezentace. Chtěl jsem také tohle uvést a děkuji vám za to, že jste se tak pochválně vyjádřili o práci kolegyně Ali McCarthy, která je mojí předchůdkyní. Já vím z předchozího slyšení, že vy a vaše organizace spolupracovali s tímto výborem v řadě aspektů. Myslím, že tohle bychom měli poznamenat. Nyní nás čeká poslední vystoupení a to je na 10 minut pan Bob Schmitz. Ano, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, páni zpravodajové, moje organizace Union Luxembourg de Consomaté proč nám dáváte slovo? Jsme malá země. Je zde spousta důvodů. Jednak je to to, že my jsme průkopníci, pokud jde o přeshraniční nákupy. 11 eh, ročních výdajů představuje právě přeshraniční obchod. Pokud je nějaká země, kde spotřebitelé a obchodníci dobře znají tu skutečnou realitu na vnitřním trhu, zvláště v, ve Francii, v Belgii, Lucembursku a Německu, tak jsme to my máme problém s roztříštěností celého toho prostředí a známe tu situaci, jak to vypadá. Monika už na to upozorňovala. Je snadné nakopovat přes hranice pro nás, protože známe spoustu jazyků, ale zároveň také máme podobné kulturní prostředí, takže jsme dostatečně pružní v našem regionu, což nelze říct o ostatních. A teď se dostávám k následujícímu poznatku. Mohu hovořit velmi stručně, protože jsem vám zaslal dva materiály. Jeden v anglicky, což je základní přípis k pracovnímu dokumentu. A k tomu se budu tedy odkazovat ve všech svých třech bodech. Myslím, že komise se k tomu bude moci vyjádřit později podrobně. My jsme to nastínili detailně a hovořilo se o tom podrobně. Potom mám také svůj, svoje vystoupení ve francouzštině, kde uvádím ty tři hlavní problémy, které mám uvedeny v dokumentu non-paper. Uvádím tam hlavně, hlavní nedostatky navrhované legislativy. Pokud jde o klíčové poznatky z toho non-paperu, musím říct, že tento návrh už existuje rok a Parlament na tom začal pracovat až nyní. Máme ale spoustu zájmu, Evropský hospodářský sociální výbor, výbor regionu a další. Všichni s výjimkou jednoho se jednomyslně vyjadřují ve smyslu, že jsou pro tento přístup, protože pokud bude plná harmonizace, tak bude mnohem méně prostoru pro národní zákonodárce, což je velmi důležité pro nás, spotřebitele, abychom si uvědomili, že všechny ty orgány, dva tedy na úrovni společenství, které jsem uvedl, ale ještě Bundesrat, House of Lords, parlament ve Francii a řecký parlament budou mít mnohem menší prostor pro další působení. Všechny dospěly ke stejnému závěru. Pokud opravdu chceme někam dospět s tímto materiálem, tak budeme potřebovat mít jakýsi smíšený přístup. To znamená úplnou harmonizaci, což je opak toho, co říkal pan profesor, dospěme do situace, kdy v určitých oblastech, a já myslím, že i rada se k tomuto závěru už dopracovala, pokud budete chtít mít různé definice různých povinností, pokud jde o poskytování informací spotřebitelům, tak je to něco, co lze realizovat ale myslím si, že pokud jde o lhůtu pro odstoupení, právo na odstoupení, tak zde je to také něco, na čem se zvládneme dohodnout. Nevíme, jestli to také bude podléhat úplné harmonizaci, uvidíme, ale určitě řada orgánů se vyjádřila v tom smyslu, že se na tomhle bude možné dohodnout. Kam nás to tedy přivádí, pokud jde o ten záběr, který máme my k dispozici. Rada se toho už dotkla tady toho tématu a já jsem spokojen s tím, jak se to vyvíjelo za českého švédského předsednictví. My zde musíme sledovat otázku prostředku obrany v případě nesouladu a musíme také sledovat klauzule ohledně nekalých obchodních praktik. Myslím, že poznámky komise nastíní to, co jsme už věděli. To znamená, že bude velmi obtížné dosáhnout skutečné právní jistoty a dostatečného vysvětlení a vyjasnění vazby mezi tím, co bude plně harmonizováno a mezi tím, co bude spadat pod ty jiné právní základy, jako je common law, občanské právo a národní právní úprava. Ono o tom nikdo nehovořil, ale ono to nebude zjednodušovat život Evropskému soudnímu dvoru, protože to bude velmi náročné. Už teď je náročné provádět výklad případů v souladu se smlouvami a tak dále. Chce to opravdu velké moudro a soudcovskou praxi, zvláště tam, kde národní legislativa jde nad rámec toho povinného minima harmonizace. Já si myslím, že pro Evropský soudní dvůr tohle bude pekelný oříšek. Takže si říkám, máme to všechno zabalit do jednoho balíku? Já bych nešel tak daleko, jako by šla Monique Tohle je jedna varianta, kterou máme před sebou. tak to daleko můžeme zajít, když se tak rozhodneme. Já myslím, že je možnost opravdu zachránit to miminko, než vylejeme vodu z vaničky, jak už říkal pan profesor. V prvé řadě můžeme zlepšit tu minimální harmonizaci. Možná by to stálo za to. A říct, že když hovoříme o právních zárukách, klauzulích, informacích pro spotřebitele, máme zde možnost to vylepšit, i kdybychom měli na tom vylepšování měli pracovat jenom podle pravidla de minimis. Jak říkala Monik, ono nakonec by to byla situace, v které by opravdu vítězili všichni. Ano, nastínili bychom záruky a pan Testory vlastně potvrdil to, co zde zaznělo před několika měsíci, když probíhalo to předchozí slyšení. Pokud budeme schopni tam, kde je to tedy možné, prokázat právo na odmítnutí, tak uvidíme, kde by šlo trochu eh, tu minimální úroveň zvýšit. Ono to nebude považováno za úplnou harmonizaci, ale já myslím, že pro všechny, včetně podniku, by to bylo přínosné, protože ve chvíli, kdy bude probíhat spor, tak minimální míra ochrany bude uh, posílena, bude na určitou míru zvýšena. To znamená, že jsou tam potom národní předpisy a ve chvíli, kdy dojde k nějakému sporu se spotřebiteli, tak naše zkušenost jasně ukazuje, já už končím, zbytek totiž si můžete nakonec přečíst v mém přípisu, že nesmíme přehánět ty problémy související s roztříštěností. Tam, kde máme různé předpisy, různé úpravy, které existují na papíře a tyto úpravy se liší, když se to opravdu pročtete detailně, tak si říkáte, jednak proč to je potřeba. On se v tom každý akorát, eh, akorát zmate není snadné dosáhnout nějaké dohody, když člověk jde k soudu. Já mám zkušenost s tím, že právní experti se nakonec hádají o tom, které právo je to právo, které se na daný případ vztahuje. A teď se dostáváme zpátky k nařízení Řím 1. I na to se musíme podívat. Zde opravdu dochází k jasnému rozporu na trhu. A to stojí hodně ty společnosti. A nejsou to jenom tyto případy. V Lucemburku každý den jsou poskytovatele služeb, firmy, které přijíždějí do Lucemburku za tímto účelem vyřešení určitých sporů. A tady je opravdu potřeba do, dodržovat lucemburské zákony, ale zároveň tyto firmy mají belgické, německé, francouzské podmínky, takže to se trošku liší, může se to lišit to, co uplatňujeme my v Lucembursku, nemusí nutně třeba u nás působit potíže, ale jinde ano. A pokud je zde riziko roztřištěnosti, tak je to ten obchodník, který se s tímto rizikem má vypořádat. Protože pokud jste nedodržovali jako belgická společnost, která působí v Lucembursku a dodržuje lucemburské zákony a dostane se k soudu, tak je potřeba prokázat, že dodržovali určitý právní řád, ale tam, kde to nebyl lucemburský zákon, tak je možné, že ta společnost by ten případ prohrála. Já to zde mám všechno uvedeno v tom materiálu, ale chci se jenom přemluvit za to, co už bylo podniknuto na radě. Jak říkal pan Šváb, potřebujeme si vyhradit čas na dokončení této práce. Nesmíme ale dopustit, aby to miminko vypadlo z vaničky společně s vylévanou vodou. Děkuji. Já děkuji. Mám k tomu takovou praktickou zkušenost, eh, kterou jsme si zde vyslechli. To je velmi zajímavé si tohle vyslechnout. My vás budeme nadále zvát. Děkujeme a děkujeme také za to, že jste nám poskytl materiál v písemné podobě, jak ve francouzštině, tak v angličtině. Máme zde novou metaforu. Hovořili jsme o os, ostrovku ve vodě, dopoledne, nyní. Hovoříme o tom miminku ve vaničce, možná, že to můžeme nějak spojit. Máme dítě mimo vodu na tom ostrově, v bezpečí. Můžeme spojit ty dvě metafory dohromady. Já nyní vezvu kolegy, aby položili otázky expertnímu panelu. Následně poprosím předsednictví rady, aby se ujalo stručně slova a pak nás čeká obecná diskuze. A já myslím, že by bylo na místě, abych dal slovo i komisi. Určitě budete souhlasit, aby se komise mohla ještě jednou vyjádřit k některým otázkám. K těm konkrétním otázkám, které chcete nepochybně položit eh, panelu expertů, si myslím, že ta diskuze bude skutečně velmi plodná. Pan zpravodaj se hlásí, kdo dál? Paní Gepard? Tak paní Š- Gepard po panu Švábovi, kdo dál? Pan Rošvo. Děkuji, pane předsedo. Všechny příspěvky byly velice zajímavé. Chci za to srdečně poděkovat. Zajímavé jsou také ty eh, různé eh, pohledy a tyto různé pohledy se tímto vyjasnily. A můžeme všichni souhlasit, jak pan Šmice řekl, že je nutné na tomto návrhu dále pracovat, ale současně se domnívám, že to, co eh, řekla kolegyně, na konci návrhu, na konci musíte návrh mít všechny prvky. Eh, my nechceme o nějaké zdánlivé řešení a nechceme více problémů než řešení. A jakož eh, to výbor IMUKO, potřebujeme učinit také studii. Možná bychom to mohli společně prodiskutovat a společně také potom vyložit, ale moje otázka na vás je, domníváte se, že spotřebitelská združení jsou ochotny ten cíl, o kterém jste hovořili, tedy eh, úroveň ochrany spotřebitele, um, rozprostřít na všechny členské státy konstruktivním způsobem. A nebo si myslíte, že pro spotřebitelské svazy je to tak negativní, že se k tomu staví eh, záporně? Eh, eh, Děkuji, paní Gepard má slovo a následně pan Rochford. Hlásí se ještě někdo na seznam? Děkuji, pane předsedo. Vlastně mám velice mnoho otázek, musím je trochu rozstřídit, některé nechat stranou, jinak bych hovořila příliš dlouho. Já se domnívám, že můžeme tam najít jednu společnou eh, linku, eh, a to je, že všichni musíme na tomto textu ještě dále pracovat, i přestože ta stanoviska jsou rozdílná. A další můj závěr, který je jednotný pro všechny příspěvky, poměrně jednotný, je, že Eh, bychom měli uplatnit eh, smíšený přístup, tedy harmonizovat tam, kde to dává smysl, ale v oblastech, kde existují problémy, tak se přikloní spíše k té minimální harmonizaci. To je tedy můj závěr z příspěvku, které jsme slyšeli a ráda bych to měla ještě potvrzeno. Ještě velice konkrétní otázka na um, pana Schultenolkeho a na Formerk. Eh, přestože jste uvedli krásné příklady, tak musím říct, že když se na tyto příklady podívám, tak se jedná o velice specifické vybrané příklady, které samozřejmě ukazují na eh, pozitivní stránku, ale mě by zajímalo třeba na vaší straně 8, kde jde o ty actual lengths of withdrawal period, tak tam hovoříte o třech bodech, eh, kde dochází eh, k uzavření smlouvy 3. října a k vypovězení Kdybychom tento bod vynechali, jak by vypadaly barvy na této mapě? Já se domnívám, že to je velice nebezpečné. Jak pro ty, kteří jsou pro, tak pro ty, kteří jsou proti, je eh, nebezpečné pracovat pouze s eh, jednotlivými příklady, protože to neodráží realitu tohoto právního předpisu. A myslím, že zde musíme být velice opatrní. A eh, to je pouze postřeh. Nyní přijde otázka. Eh, když jsem viděla, že vy jste zde jako odborníci a že, jste, že zastupujete podnik, tak jsem eh, se posadila k internetu a ehm, zagooglovala jsem. Eh, musím říct, že nabízíte velice zajímavé produkty, nic nesprávného. Ale potom jsem zkusila adresu www.foroverk.d a potom fr a jednou ještě na konci z BG. A dostala jsem eh, tři velice odlišné stránky s velmi odlišnými eh, produkty, které nabízejí vaše podniky. A musím říct, že na žádné z těchto eh, třech stránek jsem nenašla ceník. A možná pokud tam tento ceník byl, tak byl dobře schovaný. A moje otázka v této souvislosti zní. Tyto tři velmi odlišné stránky, webové stránky s odlišnými pro, produkty, které nabízíte. To podle mne eh, nezávisí na právu, které existuje, ale je, je to závislé na potřebách spotřebitelů, co si mohou a co chtějí koupit. A tam bych vás eh, chtěla poprosit, abyste trochu objasnili, zda eh, v případě, že budeme mít úplnou harmonizaci, kdybychom dělali úplnou harmonizaci ve všech těchto bodech, které považujeme za důležité, zda přesto nebo skutečně potom dostaneme, ty, dostaneme stejné stránky, anebo uh, zda přesto ta situace bude taková, že když zagoogluju, tak najdu tři odlišné stránky s odlišnými produkty. Well, thank you. Děkuji mnohokrát za položení dotazu a za to, že jste se tak dobře připravil. Vynikající příprava. Pan Rošfo má slovo a pak se podíváme na odpovědi. Děkuji. Si, eh, ce qu'il a dit. Ano. Tady pan, který Eh, zde reprezentant Business Europe nám něco řekl, ale je to reprezentativní i pro malé a střední podniky, pro uvažování? Možná je to spíš typické pro úvahy velkých podnikatelů. Já tady mám určité pochybnosti, protože například u malé firmičky oni obchodují v místě, případně v rozsahu své země. Nemáte pocit, že u těch firm je určité riziko, že nějaká destabilizace u um, stávající legislativy jejich země jimi trochu otřese. Což by určitě bylo důsledkem té direktivy. A ještě otázka pro paní Gojens. Z hlediska spotřebitele. Tady bylo zúrazněno, že nezávisle na zemi, v níž žijeme, ten spotřebitel obvykle si se nenechá mást nějakými zákony. Většinou ho zákony začnou zajímat pouze, když se něco stane, když eh, bude mít nějakou problematickou situaci. Tady máme scénář, kde bychom mohli na celou Evropskou unii rozhlásit, že spotřebitel mají určitá práva. To je celá zásadní věc, protože já mám pocit, že tady není žádný protiklad mezi tvorbou vnitřního trhu na jedné straně a na druhé straně obranou, ochranou toho spotřebitele. Ale tady je třeba konstatovat, že pro Evropu je nejlepší spotřebitel znalý svých práv. To je člověk, který jedná vědomně, který se pohybuje v tom trhu vyzrálým způsobem. A tady bych chtěl znovu se vrátit ke slovům paní Gefhardové, totiž to jsou ty prvky, kde ještě musíme trochu zapracovat. A já si říkám, zdá záležitost takto složitá, kdykoliv bude zvládnutelná tím, že něco sjednotíme, zda opravdu budeme schopni vystihnout i psychologii, psychologické aspekty různých spotřebitelů. A na druhé straně si však myslím, že by se určitě mělo podařit nastolit takovou kompromisní situaci, nastavit ty mantinely právě, když jsme právě říkali například ty nešové obchody a tak dále. Tady nevím, zda by komise se mnou souhlasila, že takové řešení by stálo za to. Tady by mě zajímalo, co si myslí ostatní. Ano, děkuji paní Růle. Já jsem se přihlásila ještě před paní Gepardovou a pane Švábe. Tady paní Gepardová už vlastně většinu věcí už řekla, takže bohužel znovu budu muset mluvit pouze stručná. Tady potřebujeme různý přístup k různým věcem. Sice určité technické věci by se měly zcela zharmonizovat, abychom měli přehlednější situaci, na druhé straně já mám také pocit, že komise spíš nastoluje více nejasností, než jich řeší. A právě se zmínila paní Gebhardova. Velké společnosti, které si můžou dovolit zkoumat podmínky v různých, ve všech případně 27 státech, kde je pro ně zanedbatelné si to zaplatit, kdo je ochoten si co koupit, ti i se reklamujou a zcela cíleně se zaměřují na různé cílové skupiny s různou reklamou a to už mají tradičně zažité kde vlastně se nedá srovnávat členské státy. Oni to vědí, protože v různých členských státech je různé chování těchto spotřebitele, různé kulturní chápání a proto vlastně i když zharmonizujeme ta práva, tak eh, to chování bude rozdílné. Přesto takový smíšený přístup je cestou ku předu a tady by souhlasili i představitelé toho forverku. Oni samozřejmě jsou toho názoru, že když něco zjednodušíme po technické stránce, tak se něco zjednoduší. Ale v té druhé části své přednášky to snad budete souhlasit, tam to nebylo příliš vážné, příliš seriózní. Right. Ještě někdo? Dobrá. Tedy pokud znovu zleva doprava, ty otázky padaly, myslím, zcela rovným dílem všem. A já se pokusím zajistit, aby naši svědci opravdu na všechno odpověděli. Tedy nejdříve pan Alvarez. Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázky na mě. Malé střední podniku. Přesně ti vytěží z té nové směrnice nejvíc. Zmiňuje se o velkých eh, firmách, které si klidně mohou přizpůsobit obchodní praktiky různým právním systémům, které už existují a harmonizovaný přístup sníží náklady. A to právě prospěje malým a středním podnikům, které si nemohou dovolit rozlišovat až tak, které by jinak třeba vůbec jiným státům neprodávali. My právě protlačujeme tu směrnici jménem malých a středních firm. Takže tady bych chtěla vysvětlit, v našem volebním okrsku právě já reprezentuji malé střední podnikatele, takže tady nejde o ty velké. A ještě k plné harmonizaci. To je připomínka, co tady řekl pan Smith. Pro obchodní organizace nebo pro Združení podnikatelů je jasné, že hlavní výhodou celého toho návrhu je vytvořit plně zharmonizovaný rámec. Nechceme pouze zlepšenou minimální harmonizaci. Víme, jak to dopadne. Máme 27 různých eh, tvarů, různých podob výsledných a to už nechceme opakovat. Může se rozsah pole působnosti zvětšit, zmenšit, ale plná harmonizace prospěje všem firmám i spotřebitelům, protože budou mít v celé Evropě stejná práva. Děkuji. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais répondre d'abord à la question de Madame Gebhardt. Euh, je vous remercie pour euh, votre intérêt euh, pour la société Ford. Otázka pana Geparda. Děkuji za váš projevený zájem o společnost paní Gepardové, o společnost Forwerk. Obávám se, že jste našla pirátské webové stránky a také to je problém, s kterým musíme bojovat. Eh, máme stejné produkty ve všech zemích. Máme filiálky v 11 členských státech, jak jsem uvedl. Eh, jsme na hm, evropském trhu už 126 let. Eh, to znamená, že Máme zde ehm, různé typy distribuce, různé kanály, které využíváme, i podobný prodej. Zabývám se tím již velice dlouhou dobu. A ehm, Mm, prodáváme do 23 členských států. Přeshraniční obchod tedy v naší firmě je velký. Viděli, jsem, viděli jste webové stránky. Webové stránky jsou odlišné pro jednotlivé země, ale produkty, které nabízíme, jsou stejné. Vy jste potom hovořila o stránce 8 mojí prezentace. Samozřejmě můžeme si hrát s daty a s různými kritérii. Ale to není parametr pro právo na odstoupení od smlouvy, který by dával plná práva spotřebiteli, jestli se jedná o tři, čtyři nebo pět dnů. Musíme vzít v úvahu všechny parametry, všechny normy. Normy, které se týkají lhůt, eh, normy, od kdy tyto lhůty eh, běží, všechny parametry. To je pouze příklad, to, co jsem uvedl v prezentaci. Chtěl jsem ukázat, že obecně úroveň ochrany spotřebatele roste. Samozřejmě můžeme najít vždy příklad, kdy v jednom ze států eh, dochází eh, v důsledku eh, této, tohoto právního předpisu ke kroku zpět. Další otázka, pokud jsem pochopil správně, tak Eh, zde byla nastíněna otázka záruk v mé prezentaci. Mě eh, mi líto, ale musím říct, že v mé prezentaci nemůžete najít nic nekorektního. Přečtěte si prosím veškeré studie na toto téma profesora Schulte eh, od Business Europe a dalších. Nebo všechny tyto dokumenty Určitě jsem mohl uvést další příklady, ale vždy se vracíme ke stejnému bodu. Já jsem chtěl pouze ukázat, že eh, tak, jak mnozí poukazují, tak pokud jde o ty hlavní parametry, záruky, vypršení lhůt, právo na odstoupení od smlouvy, eh, důkazní břemeno a tak dále. V některých členských státech dochází k menšímu eh, snížení ochrany, ale pro většinu eh, spotřebitelů v Evropě eh, bude, to, bude tento právní předpis představovat zlepšení a zvýšení ochrany. Pokud mohu doplnit poslední informace, je pravda, že pokud se podíváme pouze na jednoduché provedení směrnice, tak tomu taky, ale my se musíme dívat na celek národního práva v jednotlivých členských eh, států. To znamená, tabela potom nemá žádný smysl, není správná. Ještě k otázce pana Švába jsem chtěla říci, že harmonizace v Evropě a eh, přístup minimální harmonizace. Tento princip eh, byl považován za vítězství spotřebitele díky Lisabonské smlouvě, v porovnání s Maastrichtskou smlouvou. Já chápu, že eh, základ této eh, směrnice je jiný. Nicméně, my nechceme být dogmatici, ale chceme být pragmatici. Eh, konzultovali jsme to se všemi organizacemi a filiálkami a závěr, ke kterému jsme došli k tomuto návrhu, je, že nemůžeme přijmout jiný přístup než smíšený přístup. Tedy plná harmonizace v technických otázkách, ale jinak zásadně nemůžeme akceptovat nic než pouze minimální harmonizaci, pokud jde o eh, eh, právní eh, podmínky smluvy a podmínky odstoupení tady je mě líto, když paní Kuneva říká, že tomu by mělo být jinak, protože jinak to nebude prostě fungovat v tom přeshraničním e, stavu. A nyní pan Šváb. Děkuji za otázku. Samozřejmě, když pracujeme ve hnutí na obranu spotřebitelů, pak e, když přijmeme eh, tu směrnici, tak to je pouze jediný krok na té cestě. Když už budeme mít nějaké práva, tak pak o nich musíme spotřebitele informovat. A bylo by dobré, kdyby se to vše ulehčilo pomocí různých právních nástrojů. A právě to by mohly dokázat jednak vlády členských států a jednak eh, různá združení spotřebitelů. A pak nestačí si toho jen být vědom, znát svá práva, ale musíme je být schopni uplatnit. Například vyřizování reklamací, řešení sporů, například já vím, že ty hromadné žaloby eh, nebo hromadná podání, to je pro nás rovněž důležité, když vím, že to dnešním tématem není. Nikdo se mě přímo neptal, ale já bych tady rád doplnil to, co řekl na Monika. Ona už řekla, že tady určitý aspekt je velice důležitý. Totiž komise přichází se zajímavými iniciativami, například takový průvodce elektronickými službami, což už ukazuje, že máme nějakou společnou platformu společných celoevropských požadavků nebo vstupních podmínek. Já bych tady nechtěl být ten, kdo se snaží bránit v tom, aby se něco propracovalo. Ale pokud by se nám podařilo zharmonizovat určité technické normy, hmatatelné normy, pak ještě máme srážku těch občanskoprávních systémů jak můžeme dodržovat povinnosti v různých členských státech. Například, když někdo nebude informovat spotřebitele předtím, než se podepisuje smlouva smí spotřebitel tu smlouvu zrušit nebo od ní odstoupit. Zatím se to vždy háže eh, na daný členský stát, tedy všechny ty právní aspekty, například nárok na odškodné a tak dále. Z našich zkušeností však plyne, že to pak vázne na tom um, když už v přeshraničním styku je něco eh, eh, mimo termín, mimo lhůtu. Ta právní různorodost v našich systémech je tak veliká, že z jedné strany už jsme si na ní téměř zvykli a z druhé strany musíme s ní něco udělat. Ty promlčecí lhuty například, ty nejsou vůbec jasné. A nyní ještě na paní Lechner odpověď. Když zauvažujeme, jak dlouho nám trvalo přeskoumat tu směrnici o těch spotřebitelských hůtách. Tady, když uvažujeme o maximální harmonizaci z jedné strany, ale z druhé strany ta nejkontroverznější část textu. Tam se jakoby nechává volba členským státům. Tam, kde je to nejtěžší, tam, kde je to nejobtížnější k vyřešení, tak najednou ta harmonizace není, najednou je plná volnost. Tady to nedává smysl. Tady si musíme dávat maximální cíle, ale hlavou tu zeď nerozbijeme. Ano, určitě by to měla být cílená harmonizace. To byl ten cíl, ta takzvaná cílená harmonizace. Ten termín jsme používali, ale už to trvá nějakou dobu, protože pak komise využila termínu plné harmonizace, my jsme ji téměř odmítli i když by to bylo asi rychlejší, kdybychom to tehdy změnili, ale už co se stalo, to se stalo. Chtěla jsem všem poděkovat za ty velice takové vzájemně komplementární eh, prezentace, které byly jasné, vzájemně se doplňovaly a nyní bych chtěl eh, navrhnout, že se vše nějak uzavře. Tady eh, paní Delink ještě bude prezentovat, pak paní Testory, takže budeme mít radu i komisi a pak ještě obhlédnu své kolegy, zda ještě mají nějaké otázky, na něž neobdržel odpověď a pak předám slovo uh, našemu zpravodaji a ten se pokusí velice stručně vše shrnout. To bude opravdu umělecké dílo a on už se tím zabývá, protože to vše bylo tak obsažné, že uvidíme, jak to dopadne ale nejdříve prosím pan Dölling, uveďte vše z vašeho pohledu švédského předsednictví. Vy sice nejste předsedou pracovní skupiny, ale za švédské předsednictví určitě můžete si pár slov. Och tak också för att vi blev inbjudna hit. Děkuji za pozvání dnes do vašeho výboru. Je to důležité téma pro e, švédské předsednictví a domníváme se, že musíme pokračovat v práci na tomto tématu. Velice potěš- s velkým potěšením jsme naslouchali této diskuzi, bylo to zajímavé. Komise předložila v loňském říjnu e, k diskuzi v radě a na konci jara za francouzského předsednictví, jak říká řečník, Eh, byla konference a za českého předsednictví na jaře eh, probíhaly pravidelné schůze s možností pro dotazy na komisi pro vyřešení případných problémů ze strany členských států, které mohly mezi sebou diskutovat. A musím říci, že v průběhu těchto prací se situace krystalizovala u jednotlivých témat. Eh, někde byla nutná hlubší eh, úvaha, hlubší rozbor. A 1. července začalo švédské předsednictví a pokračovalo se v praxi pravidelných schůzí. Snažili jsme se eh, procházet zejména kapitolu 4, přeskoumat ji, zboží, vadné, která se týká vadného zboží a zabývali jsme se také různými existujícími seznamy. Kromě eh, těchto seznamů, které, mají, která má komise k dispozici, tak existuje mnoho národních seznamů. Eh, my jsme si vyžádali a vyzvali členské státy, aby své vlastní seznamy aktualizovaly, aby nám je dali k dispozici. Eh, je to dlouhá práce, Nicméně snažíme se přeskoumat všechny aspekty směrnice. Švédské předsednictví se domnívá, že diskuzi, diskuze v radě eh, probíhají v dobré atmosféře. Samozřejmě ještě maj, jsme nedosáhli obecného konsenzu, ale myslíme si, že všichni se angažují Všichni dělají to nejlepší, všechny členské státy se snaží dosáhnout nejlepšího možného řešení v jednotlivých bodech. Body, které členské státy prodiskutovaly, byly například následující. Byly to oblasti, které je nutné pokrýt touto směrnicí. Eh, téma, kterým jsme se zabývali také dnes na tomto výboru. Řekli jsme, že eh, existují určité potřeby eh, vyjasnění, protože směrnice v některých aspektech není dostatečně jasná. Pak jsou zde souvislosti a vztahy s národním právem a další ustanovení, jako například právo na informace a podobně. Nyní máme v úmyslu pokračovat eh, v těchto pracích eh, během podzimu až do prosince, až do začátku prosince, kdy eh, se setkají ministři pro hospodářskou soutěž a budou diskutovat o klíčových bodech. Je velice těžké nyní předvídat, jaký bude výsledek, čeho se nám podaří dosáhnout k tomuto datu. My se budeme snažit eh, dosáhnout co nejlepšího výsledku, co nejvíce urychlit celý proces, protože ho považujeme za důležitý. Eh, švédský, švédská ministrině zde byla na začátku září a chtěla by, abyste věděli, že je vám k dispozici a že ráda eh, zodpoví veškeré vaše otázky a pomůže vám, jak bude moci. Děkuji. Já jsem se říkal, jestli vám mohu položit jednu otázku, která je pro mě důležitá v rámci diskuze, která zde probíhá. Možná mi to budete moci trochu osvětlit. Snaží se rada stále ještě o maximální harmonizaci, nebo jsou tam členské státy, které by raději přestoupily na smíšenou harmonizaci, tak jak byla právě popsána paní Gojen, anebo jde radě o nějakou zlatou střední cestu? Tak. Eh, just nu se förs diskussion. Eh, vážený pane předsedo, v tento moment se diskuze týkají podstaty návrhu. To znamená, my jsme se neodchýlili od eh, návrhu, nediskutovali jsme eh, o konkrétních otázkách, nediskutovali jsme eh, zda celkovou harmonizaci nebo ne, diskutujeme o jednotlivých odstavcích, jdeme odstavec po odstavci. Článek 4, který upravuje harmonizaci, Eh, nebyl ještě předmětem diskuze členských států. Eh, diskutovali jsme více o jednotlivých bodech. Já myslím, že to byla vynikající odpověď na moji otázku. Děkuji vám. prvé řadě chci poděkovat paní Sestory za to, že zůstala celá odpoledne, naslouchala si pečlivě a psala si, takže zřejmě jí dám teď prostor, aby se vyjádřila předpokladem, že toho bude asi hodně, tak dovolte mi, abych vás poprosila, abyste se s námi podělila o své první dojmy. Pokud toho bude více později, tak prosím, dejte nám vědět. Děkuji vám, pane předsedo, to je pro mě ohromná čest, že mám k dispozici několik minut na odpověď. Budu hovořit stručně. My jsme zodpovědní za spotřebitele, takže my chceme zlepšit situaci spotřebitelů a jejich práv. Chceme zlepšit jejich možnosti. My jsme předložili tento návrh před rokem, a jak říkám, a jak říkala paní komisařka, my na tom budeme dále pracovat. My chceme ještě znovu zkoumat otázku ochrany, záruky, prostředky na obranu spotřebitele. O tohle nám jde na radě. A já jsem hovořila o tom ostrovu. Úplná harmonizace, to je úplná harmonizace ostrova, nikoli celého moře. Jsou oblasti, které neharmonizujeme. Například způsobilost uzavřít smlouvu, závazkové vztahy. My neharmonizujeme všechno, my si vybereme něco v rámci smluvních vztahů spotřebitele a to chceme podrobit plné harmonizace. A já bych zodpověděla Monice my se na tomto často neschodneme. Co jsou ty skutečné překážky eh, přeshraničního obchodu? Více přeshraničního obchodu to je plus pro hospodářský růst. To asi zřejmě nebude nikdo namítat nic. Nejenom, že to je plus pro hospodářský růst, ale je to plus i pro spotřebitele, protože spotřebitel má potom víc na výběr. A já bych ráda, abyste si toto uvědomili. Devět měsíců trvala dopadová studie. My jsme vysledovali všechny náklady. A dovolte mi jeden příklad. U eh, prodeje na dálku, pokud by tam byla směrnice, tak by to stálo 30krát méně prodávat v rámci Evropy. Já nepřeháním tu roztřištěnost. Roztřištěnost existuje a z tohoto důvodu je dodání složitější jazyk, to je další problém, ale my máme 22 jazyků a to asi měnit nebudeme. Poslední věc. Musím říci, že když říkáme, že ta tabulka není dokonalá, není jasná a není úplná, tak to je pravda. Ale je to pracovní materiál, je to rozpracované a komise se rozhodla, že s vámi bude sdílet tyto dokumenty v zájmu transparentnosti. To není oficiální dokument, proto se tomu říká non-paper. Není to oficiální dokument a nemůže to být v tuto chvíli oficiální dokument komise. My to potom podrobíme dalším pozměňovacím návrhům a potom přijmeme stanovisku. Z naší strany je to přispění k tomu, aby fungoval transparentní, jasný, otevřený dialog v zájmu všech vás i zúčastněných dalších subjektů, včetně spotřebitelů. Děkuji. Dámy a pánové, už je tři čtvrtě na šest a máme toho před sebou ještě hodně. Požádám Andrása, aby se vyjádřil, ale ještě než se vyjádří András, tak chce se zeptat někdo další na něco dalšího? Já bych se ráda tady využila té příležitosti, abychom veškerý čas opravdu využili. Máme tady ty eh, vzaté na slovo odborníky. Tady bych chtěla paní Testory říct jedno. Vy jste zrovna prohlásila, že chcete plnou harmonizaci pouze ostrova a nikoli celého moře. Ale paní Konevová včera vyzněla úplně jinak. Když jsme se jí ptali, tak řekla, že se nenechá odvést od toho, aby vše plně zharmonizovala a to bezpodmínečně. A teď si můžeme říci, jak nadefinujeme plnou harmonizaci. Ale i teď bych už právě chtěla mít jasno v tom, že mluvíme o harmonizaci. Tady si musíme v rámci Evropské komise vyjasnit, o čem vlastně mluvíme, o čem nám tady běží Druhá věc. Ještě jednou. A to je rovněž na zástupce Evropské komise směřovaná otázka. Totiž vracím se k otázce z prvního slyšení. Tam mi položil pan Šváb. To byla velice zajímavá otázka. Totiž tam byl právní odborník, nebo spíše odbornice, bohužel jsem zapomněla její jméno, ale to vlastně neznamená nic z hlediska toho co tady chci znázornit. Vy jste dal příklad obchodování mezi například Kélem a Štrásburgem, tedy Německo, Francie. Francouzští občané jezdí do Německa, tam si něco předsmluvně dojednají, že si koupí nějaký přístroj a pak se rozhodnou, že z té předběžné smlouvy chtějí odstoupit. A najednou se diví, že to v Německu není možné. A vy jste, pane Schwab, vycházel z toho, že právo v Německu a ve Francii je v té věci odlišné. Totiž, že například ve Francii existují určité právo odstupovat od předběžné smlouvy, které v Německu není. A právní odbornice nám zde vysvětlila, že tomu tak není, že právní prostředí je v obou státech totožné, ale interpretace nebo dopady jsou různé. Totiž eh, ve Francii existuje vyšší vyšší právo na určité, u určitých přístrojů mohou odstupovat a v Německu se to už netýká určitých kupních situací, tedy stejné právo, jinak aplikované to je pro mě takový příklad. A já se ptám Evropské komise, myslíte si, že tyto kulturní rozdíly, které existují, opravdu plně zharmonizujete? Že to vyřešíte nějakou aspirací harmonizační? Já si myslím, že ne. Tady vidím, že i pan Šmic možná míní, že mám nesprávnou informaci. Takže klidně mě opravte, pane Šmic, protože mě by zajímalo, jak je to. Jak je to správně. A pak se budu rovněž ptát vás. Totiž i to je záležitost, kterou musíme zohlednit, když se bavíme o tomto tématu. To všichni právní odborníci tady zmiňovali totiž hlavně trh, právní prostředí, ale jak to pak vypadá tváří v tvář spotřebiteli, o tom zde nic nebylo, totiž my musíme se na to dívat z hlediska toho spotřebitele. Mně se to zatím nepovedlo a doufám, že tentokrát se mi to konečně povede. Uh, Děkuji vám. Paní Šaldemosa, paní Styler je dále na seznamu. Co ještě někdo další? z řad členů výboru položit otázku? Paní Šaldemose, máte slovo. Det er også ligesom øh, Evelyn, at jeg synes, at når vi nu har tiden, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi lige får, får brug. Eh, vzhledem k tomu, že máme trochu času, tak eh, bych chtěla využít co nejlépe. A rozhodla jsem se tedy eh, přispět a vystoupit Velice přemýšlím o tom, co bylo dnes řečeno a musím říct, že jsem trochu zmatená, protože někdy mám dojem, že nehovoříme o tom též návrhu. Když posloucháme komisi a představitele nebo zástupce spotřebitelů, zástupce podniků, tak se nezdá, že hovoříme o téže, témže návrhu. To znamená, že ta stanoviska jsou velice eh, rozdílná. Ale co je podstatou dnešní diskuze? Existují zde rozdělí, rozdíly. Máme různé pohledy když řešíme tuto otázku. V Evropě existují tyto rozdíly, o tom nejsou pochybnosti. E, není pochybnosti o tom, že plná harmonizace je ve prospěch podniků, ale na druhou stranu máme určité výhrady, protože když se podíváme na perspektivu spotřebitele, občana, tak e, jaké jsou výhody pro něho? E, my je nevidíme, nic, alespoň v tom okamžitém výsledku všichni evropští spotřebitelé by měli mít výhodu eh, z této směrnice, z tohoto návrhu. Možná by bylo lepší, kdyby nám komise řekla, eh, uvádíme tento návrh, protože chceme eh, zvýhodnit podniky a přezraniční obchod. A moje země, Dánsko, během evropských voleb měla toto téma jako jedno z velkých témat. Jednak eh, tedy otázka harmonizace a eh, problémy spotřebitelů a celá řada norem ze strany Bruselu. Občan tedy, jestliže nevidí, jaké jsou výhody této, této, tohoto návrhu, tak máme problém. Určitě musíme využít čas, který máme k dispozici, abychom eh, velice podrobně přeskoumali veškerý dopad eh, a vše, veškerý vliv tohoto návrhu. Já tedy předám slovo opět komisi. Situace je odlišná v každé zemi. Ale tabulka, kterou vypracovala komise, právě z tohoto důvodu nemůže být vyčerpávající, protože jsou zde velké rozdíly. Je zde 27 eh, různých parlamentů členských států. Možná bychom měli napsat eh, parlamentům národních států a zeptat se jich, co si o tom myslí. Možná by nám mohli eh, poskytnout jejich stanovisko. Hodnocení komise není dostačující. Určitě návrh komise je ve prospěch podniku, ale my chceme vědět, co se o tom myslí národní parlamenty. Pro mě to je zcela zásadní, aby eh, tento návrh nebyl jenom ve prospěch podniků, ale také ve prospěch občanů a děkuji ještě všem, kteří vystoupili. Měli jsme už jedno zasedání s Národním parlamentem, ale myslím si, že už několik lidí uvedlo, že Národní parlamenty nám předložili své zprávy. To už říkali pan zpravodaj. Nyní má slovo paní Styler. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili. A chtěla bych doplnit dva předchozí řečníky. U nás existuje určitá obava ve Skotsku a ve Spojeném království, že spotřebitelé, když vrací vadné zboží, tak se řeší otázka odpovědnosti za toto vadné zboží a velmi často dochází k problému při nákupu mimo kamenné prodejny a já si myslím, že tohle nepodporuje nějak další posílení spotřebitelských práv. A já se dívám na stranu 12 tohoto materiálu, který jste předložili a tady je taková malá mapka a v ní, protože já jsem tady za Skotsko, vidíme skotskou vlajku uspaného království a to jasně ukazuje, že ve Spojeném království a konkrétně tady ve Skotsku se ta práva jednotlivců snižují. Tam je ta lhůta záruční v článku 20 a já se obávám, že dojde naopak oslabení těch práv, takže myslím, že je potřeba se podívat ještě na stránku 13 materiálu komise, kde se uvádí, jak to bude mít dopad na jednotlivé členské státy. Já bych se ráda zeptala na toto. Komise toto řeší, ale jak to posílí práva těch, kterých se to týká. Já si nejsem ani jistá, jestli se náhodou ta práva neomezují. Takže pozor, já bych ráda, aby se to opravdu dořešilo správně. Já jsem ráda, že jsem zde mohla být. Bylo to velmi zajímavé se, zdá, se s vámi sejít a dnes odpoledne vyslechnout se to. Musím říct, že žije teda v Rusku. Děkuji, Catherine. Mohu se na něco zeptat? Tady je něco docela zajímavého na této stejné stránce. Je tady problém mezi Anglií a Skotskem s tím přeshraničním obchodem? Protože Skotsko a Anglie mají jiné zároční lhůty, no tak já to navrhnu skotské vládě, aby to řešila. Že tam je tento nedostatek. Ano, měli bychom mít tady minimální harmonizaci, alespoň v tomto smyslu. Zaznělo několik dotazů, možná teď dám paní Testory naposledy slovo k této věci. Některé otázky byly mířeny přímo na vás, takže možná se k tomu bude moci vyjádřit potom ještě paní Gojens. Máte naposledy slovo. Chtěla jste se ještě zeptat? Paní Biltes se přihlásila na poslední chvíli. Ano, mě k tomu vybudila otázka dámska. My totiž máme podobné problémy ve Švédsku. Já bych ráda upozornila, že nežijeme na ostrově. Je to globalizovaný, integrovaný svět, kde žijeme a harmonizovaná pravidla pro spotřebitele zlepšují obchod, konkurenci, snižují ceny a zajišťují lepší transparentnost a výběr pro spotřebitele. To je nejlepší odpověď pro vaše voliče. Jedna z nich. Děkuji. Kdo dál se chtěl vyjádřit? Já dám tedy slovo expertům a profesor Šut se k tomu může také vyjádřit. Můžete závěru se vyjádřit. Můžete, pokud budete chtít, abyste se necítil, že jste byl vyloučen z debaty. Dobře, tak to vezmeme po pořádku. A paní mistr, až nakonec. Máme zde čtyři svědky a pana Šulce, eh, pan Amares. Já jen velmi stručně, myslím, že je potřeba připomenout to, co říkali předchozí řečníci. Musíme se na to dívat jako na balíček. Pochopitelně vždycky přijdete na nějaké příklady, kdy národní právo bude omezeno nebo naopak posíleno a bylo by chybné nehovořit o těch změnách individuálně. Je potřeba se spotřebiteli mluvit, jaký bude celkový dopad evropského řešení, o které se zde pokoušíme. Samozřejmě je potřeba dosáhnout toho, aby spotřebitelé dostali něco, co odpovídá jejich očekáváním. Jinak totiž z toho vznikne takové strašidlo, ještě horší, než to jsme měli předtím. Všechno je potřeba vždycky posilovat a zlepšovat tak, aby byli všichni spokojeni. Jinak to totiž nebude ku prospěchu nikoho a není to ani zájmu nás samých. Já si dovolím krátkou připomínku na závěr a navážu na to, co říkala skotská kolegyně. Já se domnívám, že jedna z dobrých věcí na mé prezentaci byla v tom, že tam byly nastíněny dva přístupy komise, pokud jde o tuto směrnici. Když se podíváte na barvy na té mapce, tak je to je zcela je zřejmé. Je tam kapitola 3 a odstoupení v a záruční lhůty další kapitola. Ono je to tam většinou hlavně zeleně, zatímco ta kapitola 4 ta má být označena oranžově. Pokud jde tedy o politiku, tak se člověk říká, jestli by bylo možné, aby skotský poslanec byl schopen svým voličům vnutit naprostou harmonizaci, pokud se zároční lhůta zkrátí z pěti let na dva roky. To je složité a říkám to, jak to je. Je to problematické já myslím, že my v naší organizaci eh, hodně přemýšlíme o tom, jestli ta plná, organ, plná harmonizace stojí za to, protože to zaplatí podniky a ta cena bude docela hodně vysoká za ochranu spotřebitelů. A tak to je. A já si myslím, že návrh komise v kapitole 3 opravdu takovéto důsledky eh, přináší a nad tím se musíme zamyslet. Děkuji, já už jsem dvakrát říkala, že se musíme zamyslet nad eh, plnou harmonizací a smíšenou harmonizací. Já souhlasím s Carlosem že bychom měli provést analýzu toho návrhu jako balíčku. Neměli bychom v nějaké ustanovení vypíchnout samostatně. Musí to být vnímáno jako balíček, pokud ta ochrana spotřebitele má být odpovídající, protože jedině tak lze postupovat konstruktivně. Já bych ráda upozornila parlament, že tato směrnice se jmenuje spotřebitelská práva, nikoli práva obchodníků, takže myslete na to tohle je důležitý rozměr celé věci a také bych ráda řekla, že moje organizace je vám k dispozici. Pokud budete chtít doplňkové informace, můžete se na nás obrátit. Děkuji. Très, très brièvement, dans, laquelle, dans la mesure où nous sommes, entre guillemets, les champions du marché. Jenom zcela stručně, my jsme takovými eh, zastánci společného trhu. Ale tady ještě se musím zmínit o něčem, co zde ještě nezaznělo. Lucemburčané mají pocit stále větší frustrace, protože společnosti, jež například v Německu, ve Francii obchodují po internetu, tak jim nechtějí dodávat zboží do Lucemburku. Totiž oni to zdůvodňují, že tam jsou jiné smluvní podmínky a my si myslíme, že zatím vězí něco jiného. Já tady nechci navazovat, nastolovat nějakou diskusi nebo spor s panem Šalamsou, ale myslím si, že to je důkaz na roztříštěnost trhu, která je skutečností. Mnozí z vás se ptali na to, jak to prospěje či ne podnikům, a jak se dá obchodovat po internetu. My jsme přesvědčeni, že malé střední podniky například v Německu a ve Francii vůbec si neuvědomují, že mohou opravdu prodávat až na takovou dálku. Oni si často představují, když ty stránky hodí na internet, že to budou francouzi prodávat pouze francouzům, Němci pouze Němcům. Tady jde o mentalitu nejen prodávajících, ale i kupujících. Z jedné strany tady se zabýváme harmonizací, z druhé strany si musíme uvědomit, že tady existuje hodně dodatečných překážek, než e, bude ten trh opravdu volný a bude to prospívat eh, spotřebitelům. Tady německo-francouzský rozdíl, jak říkala pane, paní Gebhardt. Totiž první dva roky je ten rozdíl pro spotřebitele kvůli nějaké vadě, tedy případné reklamace, tam je ten rozdíl minimální. Ale pak může mít ten rozdíl v té takzvané kulantnosti. Totiž francouzské obchody jsou ochotny na dobrovolné vázi něco vyměnit, když třeba tam ani žádná vada není. To je konkurenční věc a s tím se nedá nic dělat, to je jejich volba. Ale poté, co úplně dva roky, když už máme pak tu skrytou vadu, tu vyskaše, pak je dramatický rozdíl v Německu až na pár výjimek, když odhadneme, totiž například nějaký stavební materiál už nemá vůbec nikdo žádné další právo. A ve Francii máte skvělá práva. Tady jako francouzský spotřebitel bych si velice důkladně rozmyslel, za přejdu ten most do Kélu a zda si tam koupím nějaký předmět, když má dlouhou životnost, ale u nějž může vystoupit skrytá vada. A i k tomu pak budeme muset přistoupit, nějak to vyřešit, pokud chceme opravdu jednotný trh. To už je úplně nezávislé na mentalitě, na jazykové bariéře. To je praktický důvod, proč se dá to či ono zneužít, případně ta důvěra není, jaká by měla být, kde eh, spotřebitel přece jenom musí se spoléhat na vlastní právo. A nyní, tady se nedá říkat plná harmonizace ano nebo ne, tak to černobíle. Tady se to musí pravidlo po pravidle projít, vyzkoušet si nějaké simulace, nějaké scénáře a zamyslet se nad tím, k čemu to povede. Já rovněž už tady jako komise se přikláním k tomu, že se dá provést mnoho a nezasáhnout do práv spotřebitelů. A tam se ale ty doprovodné jevy musí objevit a ten návrh se jich nedotýká. Ano, eh, dá se na detailech nějak pracovat, ale vlastně něco vůbec nikoho nepoškodí a zároveň by bylo lepší, abychom si tam neprotiřečili a abychom se soustředili například na eh, to právo odstoupit od smlouvy. Uh, Mrs. Testori, would you like to give us a closing... Ještě paní Testori, poznámky na závěr, než eh, výzvu pana Švába. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ráda poznamentala, že ten regulační dopad, analýza dopadu našich pravidel, našeho regulačního rámce na národní zákonodárství v té tabulce, to je něco, co je dáno. To jsme si nemuseli vyžadovat u všech smluv my máme povinnost vyhodnocovat hospodářský, společenský a dopad na životní prostředí. My nemáme všechny nástroje, všechno nevíme. Tedy tady tím se snažíme přispět té diskusi. Ale nebuďme dogmatiky, znovu, když mluvíme třeba o plné nebo minimální harmonizaci. My chceme se chovat odpovědně k Eh, právu spotřebitelskému, vyhovět spotřebitelům a to všem spotřebitelům ze všech 27 členských států. 480 milionů spotřebitelů máme. Pokud existuje pár případů, kde členský stát nabízí lepší ochranu, ano, my víme, že něco takového existuje, ale my to musíme brát globálně, jako všechny evropské spotřebitele. Pro ty musíme, v jejich zájmu musíme jednat. Znovu odpovídám paní Gepardové. Ano, často to nejsou záležitosti kulturním nebo uh, mentality. Je to i smluvní právo a my se tím nezabýváme. Ano, to se zabývá tím změnice o uh, smluvním právu. Okay, well, thank you all very much indeed. Děkuji všem velice za jejich příspěvky. Nyní ještě vyzývám zpravodaje, aby eh, celou diskusi uzavřel, sečetl, potrhl a možná nám i načetl nějaké kroky do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že jsem velice hrdý na to, eh, že jsem v tomto výboru, protože eh, jiné výbory, jako eh, již dnes hlasují, tak my jsme se věnovali stále zásadním otázkám, což je sice namáhavé, ale dostali jsme se o krok ku předu. A bod, který se objevil na, zá, na konci diskuze, že tento návrh vůbec není nutný, protože potřebujeme nakupovat na národních trzích, trzích vzhledem k kulturním rozdílům, jazykových rozdílům a tak dále, tak toto bych eh, ponechal stranou, protože existují spotřebitelská zrušení, které chtějí nakupovat již dnes za hranicemi. Když chcete koupit eh, eh, helmu na lyže, tak například všechny helmy v Německu byly vyprodány. A já jsem se pokoušel koupit a najít tuto helmu v jiné zemi, ale musel jsem se dostat na eBay FR, to znamená na francouzský, francouzské stránky eBay, abych vůbec dostal přístup na e, francouzské stránky, protože všechny eh, webové stránky měly bariéry e, kvůli finančnímu zisku. A to je také příklad e, velkého švédského mlínu, že ne, s, a, s Achillon se nebyly, nebyly dopravovány žádné produkty do Bruselu, s dobrým argumentem, že ale dochází k právní roztřištěnosti. Kdyby byla ehm, kdyby nebyla právní roztříštěnost, tak by k takovýmto případům nedocházelo a přineslo by to výhodu mnohým lidem v přeshraničních regionech. Proto vidím tento návrh jako pozitivní, protože eh, prospěje nejenom spotřebitelům, ale eh, dá jim, možnost ještě k výhodnějším a atraktivnějším nákupům a nabídkám. Pokud je o mé kolegy a jejich příspěvky, tak s nimi souhlasím, že sice můžeme harmonizovat částečně právní stav, ale to neznamená, že eh, bude naprostá jednota v spotřebitelském právu. I v budoucnosti budou existovat eh, různé tradice, různé jazyky, různé, různé kulturní rozdíly a tak dále. Jak bylo již ale řečeno, všechny národní parlamenty, které se doposud zabývaly tímto návrhem, kdyby došly k výsledku, že to je možné pouze s minimální harmonizací, tak pochybuji o tom, že toto by byl ten správný krok, že toto by bylo to správné řešení. Musíme najít správné řešení pro evropský vnitřní trh, aniž bychom rušili eh, ty, kteří nechtějí se plně zúčastnit. A my bychom měli být eh, advokáti a zastánci evropského sjednocení. A proto Očekávám, že budeme mít ještě techničtější diskuze, jak už bylo řečeno, v kapitole 1 až 3. Budeme muset i v budoucnosti vycházet z úplné harmonizace, nicméně otázka zní, jak a na jakých místech jsou možná zlepšení. Já doufám, že jako parlament budeme schopni eh, dostat od komise jasné dokumenty, a budeme vést ještě zásadní diskuzi, tak jak nám uh, už ji ukázal profesor Schulte, co to vlastně znamená, když máme právo, které se týká tří nebo čtyř let. Může se stát, že již třetí den se objeví vady. A když se ob, vada neobjeví uh, hned na začátku, tak z toho nic nemám, i kdybych mohl tuto vadu reklamovat nebo žalovat po deseti letech. A my bychom mohli takto realizovat národní právo. Musíme tedy skutečně říci, co to přinese eh, spotřebiteli, abychom nevytvářeli nějakou iluzi bez skutečného výsledku. V kapitole 4 vidím určité problémy, eh, protože eh, spotřebitel mm, věří tomu národnímu právu, ať už je dobré nebo špatné. Kapitola 5. Pokud je o zakázané obchodní praktiky ve spotřebitelských smlouvách, tak eh, dnes jsem trochu optimističnější, protože se domnívám, že by se mohlo podařit tyto tři nebo eh, těchto třech nebo pět eh, návrhů mimo postup komitologie převzít, aby alespoň v kapitole 5 jsme mohli dosáhnout jeden krok ku předu. To ale musíme ještě detailně prodiskutovat s národními parlamenty a budeme se také muset zvážit, to společně s národními odborníky a ve spolupráci s radou a s komisí. Domnívám se, že jsme udělali velký kus práce, ale velký kus práce máme ještě před sebou. Musíme se pokusit skutečně e, vidět přidanou hodnotu Evropského parlamentu. Doufám, že se nám to podaří. Mně je jasné, že e, není možné vytvořit e, dokonalý trh. Dokonalý trh neexistuje, ale myslím si, že chyby v oblasti právní roztříštěnosti vedou k chybám na trhu a my se musíme snažit odstranit tyto chyby a já vám ještě závěrem děkuji za vaši účast a za vaše příspěvky. Děkuji. Uh, Dámy a pánové, já myslím, že váš potlesk pro pana Švába musí rovněž také být následován potleskem pro vás všechny a pro experty. Děkuji všem za to, že dorazili, děkuji Andrasovi za to, že to zpracoval. Myslím, že toto zasedání bylo velmi bohaté, velmi prospěšné, užitečné. Řada z vás nastínila celou řadu velmi zajímavých otázek. Vyslechli jsme si řadu odpovědí, ale řada odpovědí nás ještě čeká pan zpravodaj a stínoví zpravodajové nás budou zásobovat dalšími informacemi. Začali už pracovat na pozměňovacím návrhu, který by měl proběhnout připomínkovým řízením. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál ta situace. Jsem tedy moc rád, že jste dorazili. Jsem rád, že členové našeho výboru tady dnes poslouchali. Myslím, že to bylo vynikající a doufám, že i nadále budeme mít úplně stejné odhodlání v sále k řešení věcí. Dále bych chtěl říct, že příště bude zasedat výbor v úterý o 9 do 18.30. Jsou to dvě zasedání. Paní Kohler se bude věnovat tomuto výboru celý den. Je to moje kolegyně, já musím být v Manchesteru na kongresu mé politické strany, to je samozřejmě pro politika zásadní se účastnit a proto eh, se budu muset spojit s kolegyní a budeme se muset zájemně informovat o tom, jak se to vyvíjí. Dopoledne se bude řešit řada materiálů, které se řešily už dnes. První výměna názoru k skoubodu spotřebitelů a k dodávkám plynu. Paní Šaldemoza, která už tady dnes není, bude mít prostor pro informace o potravinách, pak je tady zajímavá studie o implementaci směrnice o uznávání e, kvalifikací, ta bude představena a odpoledne paní Vajskeva bude mít prezentaci o dopadové studii ohledně směrnice o metrologii, o té se hovořilo dnes dopoledne. Pak je tady další studie o efektivitě sledování trhu a pokud budou zpravodajové připraveni, tak bude možné také mít debatu o třech nových iniciativách Solvit, překážkách na vnitřním trhu v EEA a novém, o novém vývoji v oblasti veřejných nabídek a zakázek, takže na to bude prostor a určitě bude prostor i potom na diskuzi. Máme tedy na výboru velmi nabitý program. Já děkuji všem koordinátorům za všechno to úsilí v oblasti plánování. Zpravodajové byly už nominováni. Těším se, že se uvidíme na dalším zasedání, ne na tom příštím, ale na tom dalším my společně. Všem děkuji, příjemný večer. Pan předseda děkuje rovněž tlumočníkům. Thank you very much.